Good morning. Dobré ráno, dámy a pánové. Dobrý den, ještě jednou, prosím, posaďte se. Thank you for your silence. A děkuji, že jste se utěšili a posadili, abychom mohli začít s pokračováním našeho semináře, eh, našeho meziparlamentního výboru o demokratické zodpovědnosti v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. A čeká nás třetí blok. Máme zde již panelisty. Tento blok by měl trvat hodinu a čtvrt. A je naší ctí, že zde máme pana Aleda Williamsa, který je předseda kolegia Eurojustu. Vítáme ho zde. Paní Renáte Weber, naše kolegyně z výboru LIBE Evropského parlamentu, která je spravodajkou o e, agendě týkající se Eurojustu a paní Christine de Freyne, která je předsedkyní výboru pro justici belgického senátu. Začneme okamžitě a dáme slovo panu Aledovi Williamsovi, prezidentovi Eurojustu. Děkuji, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu a národních parlamentů. Děkuji za pozvání a za možnost dnes dopoledne pohovořit. Já Mm, podle pozvánky eh, jsem se eh, chtěl zaměřit na dva aspekty. Za prvé stávající činnost Eurojustu a za druhé budoucnost Eurojustu a především otázka hodnocení a eh, vyhodnocování naší činnosti a demokratické zodpovědnosti. Takže pokud jde o stávající činnost, naše poslání bylo potvrzeno, zakotveno i v Lisabonské smlouvě, což znamená posilovat eh, koordinaci a spolupráci mezi eh, národními orgány činnými eh, v trestním řízení v závažné trestné přeshraniční činnosti. Vlastně to je něco, na čem pracujeme od, eh, od našeho založení v roce 2002. A když se podíváte na počet našich případů, tak zjistíte, že jsme byli docela úspěšní. V roce 2002 jsme měli 200 podání od členských států, v roce 2009 to bylo asi 1400 eh, podání, tedy žádostí o pomoc od členských států, což je vlastně sedmkrát více nápad se nám sedmkrát víc zvětšil. Máme samozřejmě omezené zdroje, my jsme malou organizací, máme rozpočet 13 milionů euro, máme hm, asi 200 lidí eh, v naší administrativě a kteří slouží asi 50 prokurátorům, kteří eh, pracují v Eurojustu a kteří jsou z těch 27 členských států. Organizujeme asi 130 zasedání v schůzí v průběhu roku a cílem těchto schůzí je řešit potíže spojené s mm, problematikou přeshraniční trestné činnosti a případy s tím spojenými. My mm, nabízíme jednoduchý nebyrokratický nástroj, pro eh, příslušné orgány činné v trestním řízení a státní zástupce v členských státech, eh, kteří mohou jenom napsat e-mail a skontaktovat se eh, s tím národním kontaktním bodem a mm, ten národní spolupracovní kontakt se podívá na to, zdali náhodou ten případ nezasahuje do dalších členských států a e, spojí se s těmi, kteří e, vyšetřují ten případ a poté se koná koordinační schůzka, kde se problém řeší. A takže ty e, Eh, asi vás eh, zajímá, nebo ty národní orgány znamená, jak se koordinuje to eh, řízení, to vyšetřování, jak se zajistí, že třeba ty bankovní účty jsou obstaveny v pravou chvíli, jak se zajistí i výkon třeba evropského zatykače. Takže to jsou právě ty věci, které řešíme v Eurojustu a mm, my i nabízíme služby společných vyšetřovacích týmů a i spravujeme financování těchto společných týmů, což si myslím, že je dobrá motivace pro to, abychom lépe eh, řešili přeshraniční kriminalitu. A naše mm, případy, eh, kterými se zabýváme, to je to, co tíží evropské občany, jako obchodování s drogami, obchodování s lidmi, Potom jsou to různé typy podvodů, terorismus, eh, počítačová kriminalita, tedy v podstatě celá škála trestné činnosti, která má přeshraniční prvek. A velice úzce spolupracujeme s našimi partnery na evropské úrovni, a to především s Europolem. Také i my máme sídlo v Hágu a tudíž velice dobře s nimi můžeme spolupracovat. A já jsem se také již zmínil o těch asi 130 setkáních, schůzích a mm, asi třetině, e, třetiny se zúčastní Europol. A takže mm, teď po tom stručném nástěnu e, se zaměřím na otázku budoucna Eurojustu, což e, myslím, že je otázka obzvláště zajímavá teď v této době právě. Konkrétně nyní i máme to nové revidované rozhodnutí o Eurojustu, které členské státy do června by měly implementovat do června příštího roku. A e, e, cílem tohoto rozhodnutí je zajistit, aby Eurojust byl co možná nejvíce operativní. Zde máme různé aspekty tohoto rozhodnutí, ale já zmíním pouze jeden vzhledem k času. A ten je asi nejvíce zásadní, a to je výměna informací to je zcela zásadní pro Eurojust. Pokud máme pomáhat členským státům a vůbec orgánům EU v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti, tak musíme dostávat informace ve správný okamžik, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu. A my máme k tomu článek 13 nového rozhodnutí, který zakotvuje povinnost členských států poskytovat informace Eurojustu a v zásadě informace o e, veškeré závažné trestné činnosti s přezraničním prvkem, kde je třeba podat dožádání o pomoc. A také i máme návrh, který nabíde účinnosti do června příštího roku, kde se zavádí národní koordinační systém, což znamená, že budeme mít virtuální úřadovnu Eurojustu v každém členském státě a to e, tam budou experti na justiční spolupráci, kteří budou zkoumat ty případy, zda je přidělit Eurojustu nebo zda je přidělit jiným partnerům, například Evropské justiční síti. Máme další projekty, které se rozvíjí v důsledku Lisabonské smlouvy. Já ale bohužel nemám čas eh, je nějak rozvíjet zde. Ale možná bych mohl zmínit eh, účast Eurojustu na eh, výboru pro vnitřní bezpečnost, to je KOSY. Aha, ano, ano, hodiny. já, si, eh, já jsem si vědom, jak čas běží. Takže pokud jde o kosy, my v Eurojustu doufáme, že eh, budeme schopni i eh, tam přinést takový ten soudní nebo justiční pohled do toho hm, pohledu čistě policejního v rámci kosy. A my již předjímáme tuto budoucí činnost tím, že Eh, máme neformální poradní fórum eh, státních zástupců, tedy eh, nejvyšších státních zástupců. To bylo iniciováno za španělského předsednictví a nyní se v tom pokračuje za belgického předsednictví. A my budeme hostitelem nadcházející schůzky tohoto konzultačního fóra, kterého se zúčastní Eh, ty špičky státních zastupitelství členských států. Bude to v prosinci tohoto roku. Další důležitý aspekt eh, je návrh nařízení mm, ve smyslu článku 85 Lisabonské smlouvy, kde komise naznačila, že hodlá předložit návrh tohoto nařízení v roce 2012. A já si myslím, že toto bude eh, Eh, velká změna prostředí pro Eurojust a eh, tak, jak to i vyžaduje zakládající smlouva, je třeba, aby i do toho vstupoval parlament, co se týče principu subsidiarity a proporcionality. A také i my jsme zahájili tento proces u nás v Eurojustu, kdy zvažujeme různé možnosti, které jsou na stole a myslím si, že to, my jsme uspořádali zajímavý e, e, seminář e, před pár týdny v Brugách 21. a 22. září. Byl tam i zajímavý jeden workshop. Jeden workshop se zaměřil na ty návrhy na článek 85 a jeden konkrétní workshop se zaměřil na to, mm, ve smyslu nového nařízení, jaké bude mít Eurojust pravomoci zahajovat trestní řízení a vyšetřování. A eh, eh, zde teď je otázka, co to bude znamená iniciovat, zahajovat vyšetřování. Znamená to, že Eurojust eh, vydá nějaké nezávazné doporučení? Bude to znamenat, že budeme vydávat závazné rozhodnutí, že se má zahájit vyšetřování? Znamená to, že budeme mít vlastní vyšetřovací týmy v Eurojustu? týmy, které budou provádět ty úkony vyšetřovací. Takže to jsou věci, kterými se teď zabýváme a včetně otázek podle článku 86, to znamená stali a jak ten u, bude vytvořen ten orgán Evropského veřejného žalobce ve smyslu smlouvy, takže zde, e, co to znamená pro Eurojust, protože Eurojust je v tomto kontextu zmiňován. A teď možná bych uzavřel a podíval se na otázku vyhodnocování naší činnosti. To je otázka demokratické kontroly, respektive demokratické zodpovědnosti. To je další e, téma, mm, o kterém jsme diskutovali ve zmíněném semináři v Brugách. Musíme k tomu říci, že tato problematika má několik aspektů. Všichni známe ustanovení smlouvy, podle kterých eh, eh, má parlament právo dohledu nad činností Eurojustu. A zde bych zmínil možná pouze dva obecné principy, spíše jsou to náměty, které bychom měli dále zanalizovat, prodebatovat a které také vzešly z toho našeho semináře, který se konal před dvěma týdny v Brugách první, obecně řečeno. A na, i v důsledku diskuze, která e, proběhla včera. Ano, existuje rozdíl mezi tou zodpovědností a kontrolou, co se týče e, skládání účtu e, z titulu nějaké činnosti, jako činnosti Eurojustu. My v Eurojustu již mnohokrát jsme předstoupili před výbor LIBE a to já beru jako příspěvek eh, k té naší zodpovědnosti Eurojustu, kdy skládáme účty občanům Evropské unie. A takže pokud řekneme, že zde je eh, rozdíl mezi tím, co je accountability, tedy zodpovědnost a kontrola, tak z toho vyplývá několik věcí. To znamená eh, to hodnocení Eurojustu, Mm, jak se to bude měřit? Podle našich zdrojů nebo podle nápadu případů? Nebo eh, jak se tedy bude hodnotit to, jak Eurojust přispívá ke zlepšení soudní eh, justiční spolupráce? Také i další téma, o kterém se hovořilo v Brugách. Mělo by to vyhodnocování činnosti Eurojustu i zahrnovat vyhodnocování těch příspěvků ze strany členských států, jak ty přispívají do činnosti Eurojustu, protože Eurojust bude mít přidanou hodnotu pouze, pokud dostáváme adekvátní informace z členských států. A to ve správnou chvíli. E, to jsou tedy některé z těch otázek, které se debatovaly na téma e, vyhodnocování naší činnosti a skládání účtů, té zodpovědnosti. A e, poněvadž mám málo času, tak ještě druhý námět, který vzešel z diskuzí, a to jsou skutečně předběžné náměty o tom, jak ta zodpovědnost, eh, demokratická zodpovědnost a to hodnocení by mělo probíhat. My bychom rádi, abyste zvážili možnost eh, mít nějaké mm, eh, jaksi racionálně koncipované hodnocení. My mm, velice rádi samozřejmě se zúčastníme mm, a já třeba eh, již před pár týdny jsem eh, byl pozván do španělského parlamentu, takže ano, my rádi samozřejmě budeme eh, jednat s národními parlamenty, ale je jich 27. Navíc ještě zde Evropský parlament, je tady Kosak. A takže my bychom rádi, aby se to nějak zracionalizovalo, aby se ten proces vyhodnocování naší činnosti nějak zracionalizoval. A ještě, co vyplývá z veškerých těch diskuzí, které jsme doposud v Eurojustu vedli? Chceme přispět i e, do, mm, k, tom mm, k těm debatám o způsobu našeho vyhodnocování, protože myslíme, že máme e, určité zkušenosti jakožto, e, jakožto lidi z praxe, státní zástupci z praxe. Děkuji, pane Williamsi, říká pan předseda. Děkuji, že jste pochopil, že máme časový limit a mm, a takže já bych apeloval eh, tedy na naše panelisty, aby se jim podařilo eh, stáhnout tu, eh, ten příspěvek do deseti minut. A následuje paní Weber z výboru Libe. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Williamsovi za jeho prezentaci. A chtěla bych vám říci, že jsem skutečně ráda, že mám není možnost jako zpravodajka Evropského parlamentu o Eurojustu, abych se s vámi podělila o své názory na tuto důležitou agenturu. Je pravda, že jsme urazili dlouhou cestu, především s ohledem na to, že eh, historie této agentury začala jenom před osmi lety. Během tohoto období se udělalo mnoho práce. A pan Williams zmínil, že došlo k nárůstu a počtu případů, k výraznému nárůstu. Ale současně se domnívám, že je třeba říci, že členské státy si stále častěji uvědomují přidanou hodnotu této agentury. Nejde zde jenom o koordinaci simultánního vyšetřování, ale jde také o dohodách o e, nejlepší praxi nebo e, vyměně nejlepší praxe a, a další koordinaci. A e, došlo také k nárůstu počtu koordinačních schůzek. Já si ale myslím, že nedošlo ke změnám jenom v praxi od založení Eurojustu. Došlo ke změnám také z institucionálního hlediska. Před méně než dvěma lety, v prosinci 2008, a bylo zakládající rozhodnutí o Eurojustu po druhé změněno. Poprvé to bylo v roce 2003. Nyní Hovoříme o nové změně a já si jsem jistá, že v budoucnosti přijdou další změny. Také proto, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a tím Role Evropského parlamentu i národních parlamentů se výrazným způsobem změnila. Článek 85 smlouvy jasně říká, že Evropský parlament a Rada prostřednictvím nařízení přijatých řádným legislativním postupem, mají určit strukturu Eurojustu, jeho provoz a jeho úkoly a oblast aktivit. Takže parlament je spoluzákonodárcem, pokud jde o Eurojust. podle odpovídajících ustanovení národní parlamenty i Evropský parlament budou zahrnuty do hodnocení aktivit Eurojustu. Co to znamená pro budoucnost? Co se změní pro Eurojust jako takový? Jak se budeme cítit v našich nových, eh, naší nové roli jako poslanci? Ehm, a jak budeme spolupracovat? Toto jsou eh, otázky, které mi vystávají na mysli stejně tak jako další otázky. Ještě na ně nemám odpovědi, ale myslím si, že tato příležitost, může tento týden je dobrá příležitost pro to, abychom hovořili o těchto otázkách a snažili se nalézt odpovědi. Předsedo, děkuji, že jste zmínil eh, setkání které se konalo před dvěma týdny a které organizovalo belgické předsednictví. Bohužel tento seminář byl organizován během štrasburského týdne, to znamená, že já jsem musela být na štrasburské plenárce. To mi bylo líto, protože vím, že se diskutovalo o nesmírně důležitých otázkách. Děkuji, že jste nám dal určitý přehled o tom, co se stalo, o čem se diskutovalo a já bych byla ráda, pokud bychom mohli um, od vás obdržet uh, detailnější informace o tomto setkání. Ale zpět k dnešku. Abychom um, zjistili, co v praxi naše nové role budou znamenat, pokud je o Euro, Eurojust, musíme počkat na to, aby komise předložila svůj návrh. Ale co můžeme očekávat? Minulý rok byl přijat stokholmský program a Evropská rada v něm stanovila následující. V oblasti soudní spolupráce Evropská rada zdůrazňuje potřebu, aby členské státy a Eurojust implementovali řádně rozhodnutí eh, Rady 2009 lomeno 426 o posílení Eurojustu. Společně s Lisabonskou smlouvou to představuje příležitost pro další rozvoj Eurojustu v následujících letech, včetně zahájení vyšetřování a řešení konfliktu pravomocí. Na základě hodnocení implementace tohoto nástroje eh, bude možné uvažovat o nových možnostech eh, v souladu s odpovídajícími ustanoveními smlouvy, včetně eh, poskytnutí silnějších pravomocí Eurojustu nebo národním členům Eurojustu, posílení pravomocí kolegia Eurojustu a vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce. Komise poté přijala akční plán implementující stokholmský program. Podle tohoto plánu má být eh, vydáno sdělení týkající se zahrnutí Evropského parlamentu a národních parlamentů do hodnocení aktivit Eurojustu. Toto sdělení by mělo být eh, předloženo v roce 2011 a návrh na eh, nařízení o pravomocích Eurojustu a nařízení, které se bude snažit eh, zahrnout eh, Evropský parlament a národní parlamenty do hodnocení aktivit Eurojustu. Toto nařízení by mělo být eh, předloženo do roku 2012, nebo v roce 2012. Takže budeme muset ještě trochu počkat. Ale jak už jsem řekla, poslední změna rozhodnutí o Eurojustu proběhla v prosinci 2008. My jako parlament jsme tehdy vyjádřili svůj názor v legislativním usnesení, které bylo přijato 2. září. Už tehdy kdy jsme ještě nevěděli, jak to dopadne s Lisabonskou smlouvou, jsme zdůraznili, že je třeba, aby Evropský parlament měl silnější roli, aby tak byla, byl zajištěn demokratický dohled. Uvědomovali jsme si, že tehdy neexistoval žádný závazek, aby tomu tak bylo. Ale zároveň právo společenství nebránilo parlamentu v tom, aby byl zahrnut do dohledu nad Eurojustem. Bohužel eh, žádné naše doporučení nebylo převzato radou. Takže doposud ten vliv, který Evropský parlament má, je značně omezený. Musíme být informováni o práci Eurojustu prostřednictvím výroční zprávy, musíme být informováni o hodnotící zprávě, o e, zprávě komise o implementaci členskými státy a také o aktivitách e, magistrátních soudců. E, po roce 2012 budeme moci pracovat eh, na posilování našich pravomocí a převzít naši roli jako poslanci. To nám samozřejmě nebrání v tom, abychom už nyní byli aktivní v této oblasti. Musíme myslet na hlas a musíme spolu hovořit o tom, jak vytvořit tuto demokratickou odpovědnost eh, Eurojustu. Jde zde skutečně o odpovědnost, nejde zde o kontrolu. Musíme se zamyslet nad touto otázkou především proto, že současné změní smlouvy um, může být interpretováno mnoha způsoby. Článek 85 opět stanovuje uh, Toto nařízení by eh, mělo rovněž určit, jakým způsobem bude Evropský parlament a národní parlamenty zahrnuty do hodnocení aktivit Eurojustu. A my v této oblasti máme nějaké otázky. Co znamenají aktivity Eurojustu? Co eh, je přesně míněno Eurojustem? Míní se tím kolegium jako celek nebo eh, národní členové? Takže musíme se nad touto otázkou zamyslet i během dnešní diskuse. Jsem přesvědčila, o tom, že je třeba vyměňovat si nejlepší praxi a zkušenosti a hovořit o tom, jak funguje dohled na národní úrovni. Já si myslím, že dobrá spolupráce je zcela zásadní pro to, abychom vyslali silný signál. Než se dostanu k závěru, chtěla bych ještě hovořit o plánovaných změnách Eurojustu, a především pokud jde o rozšiřování jeho úkolů a pokud jde o vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce. Pokud jde o rozšíření eh, úkolů, v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost má Eurojust možnost zahájit eh, vyšetřování. To je stanoveno ve smlouvě a zmínil to už prezident kolegie. Já bych ehm, k tomu chtěla přistupovat pozitivně, ale musím říci, že jsem trochu skeptická, pokud jde o další vývoj. Ne proto, že já bych byla proti rozšíření ehm, úkolů, spíše naopak, ale proto, že ehm, musím počkat na to, jak se k tomu postaví rada. Ačkoliv se všechny členské státy zavázaly k dodržování stokholmského programu, eh, realita je jiná. Poslední eh, revize rozhodnutí o Eurojustu eh, je toho důkazem nejsem eh, tak naivní na to, abych neviděla, že to, co my si myslíme, že je dobré pro naše občany, eh, že by to samé si mysleli také zástupci členských států. Je proto řada důvodů. Jedním z těchto důvodů je, že eh, právní profese a právní systém je značně konzervativní v každé zemi a tento konzervativismus se také odráží v rozhodnutích rady. A zároveň členské státy eh, mají určité pravomoce a nejsou tak nadšené z toho, že by měly některé pravomoce přenést na evropské agentury. Zde je určitý paradox. Poslanci Evropského parlamentu jsou eh, připraveni skutečně řešit závažné zločiny, přeshraniční zločiny, tím, že dají eh, silnější pravomoce Europolu a Eurojustu a, Eurojustu a tím, že zdůrazní nutnost spolupráce ale eh, nám jde o to, aby eh, zde byla respektována základní práva, aby eh, existovala ochrana údajů. Na druhé straně členské státy říkají jednu věc, ale schvalují pravidla potvrzující něco opačného. Pro nás je zásadní poukázat na to, že je problematické vytvořit eh, prostor svobody, bezpečnosti a práva ve chvíli, kdy členské státy sami nedůvěřují našim agenturám. Ještě několik slov eh, k úřadu Evropského veřejného žalobce. Možnost vytvořit tento úřad existuje ve smlouvě. Ale pokud se podíváme na skutečnost, jak se věci mají nyní, myslím si, že je to spíše iluze eh, Musím říci, že v současné době bychom se měli soustředit spíše na posílení Eurojustu a jeho aktivit a tím posílit důvěru členských států v aktivity Eurojustu na evropské úrovni. Já se domnívám, že je třeba v každém případě zohlednit názory evropských občanů ve chvíli, kdy budeme měnit Eurojust. A samozřejmě mám na mysli dva způsoby. Za prvé přímá komunikace a za druhé, tento typ eh, schůzek eh, se zástupci národních parlamentů, protože vy přímo zastupujete eh, své občany ve svých národních parlamentech. A já se domnívám, že tato schůzka je pouze začátkem dlouhodobější spolupráce. Děkuji. Mnohokrát děkujeme paní Weber. Určitě tomu tak bude. A nyní paní Kristýn Defreň. Děkuji za slovo budu hovořit francouzsky. Zaznělo mnoho věcí z úst kolegů a svědectví o operativnosti Eurojustu zazněla, ale vrátíme se ke kontextu, v němž Eurojust pracuje, protože ten kontext není pouze posvěcen dějinami, ale také vyjádřením potíží, které jsou stále přítomny a kterými se musíme zabývat. A to je vlastně nějaké podstata otázek, které musíme eh, řešit. Trestní právo je výsadou, na které členské státy nejvíce lpí, protože právem či neprávem si myslí, že je to výraz jejich nejhlubší svrchovanosti. A je zřejmé, že vždy vyjadřovali zdrženlivost každému omezení této svrchovanosti. A proto byly snížené možnosti v oblasti trestního práva. A byla to záležitost mezivládní spolupráce a pouze Amsterdamská smlouva byla základem evropského trestního práva. A byl stanoven určitý záměr, protože vlastně lidé se zaměřují právě na plány a záměry. Byl to tedy jednak záměr, jednak také právní prostředek a já bych si dovolila zde určité srovnání. Trestní právo se vytvářelo, spolupráce se navazovala mezi státy a zjišťujeme rozdíl v čase, rozdíl v načasování, pokud je o policení spolupráci, která vznikla mnohem rychleji. Europol vznikl již v roce 1995, když vznikl šengenský prostor. Tedy tento evropský justiční prostor v oblasti trestního práva byl na začátku minimalistický. Existoval dialektický přístup, na jedné straně mezivládní spolupráce v přísném slova smyslu a na druhé zastánci nadnárodního přístupu, tedy výzva evropských soudců ze Ženevy, kteří se sešli a kteří vyzvali velmi naléhavě. Podívejte se, přezraniční kriminalita překračuje hranice. Je to jako černobylský mrak, který se nezastavuje na hranicích eh, soudního prostoru. A hranice jsou zde škodlivé. A vedle toho existují také teorie paní Delmas, která buduje myšlenku určitého korpus juris s vlastními normami, kde jde o ochranu trestně právních zájmů Evropské unie. A tato ochrana vlastně nekončí právě v tomto prostoru. A v roce 1999 v Tampere zaznívá poprvé výraz evropský justiční prostor a členské státy uznávají že je třeba určitá institucionální reakce, institucionální systémová odpověď. A logicky to navazuje na vytvoření funkce styčných soudců a státních zástupců. A zatím se to však opírá o čistě experimentální základy. A vznikají pouze experimentální jednotky, jako byla první jednotka Eurojustu, první rozhodnutí z 28. února 2002. Je to určitý kompromis a my v Belgii dobře známe kompromisní řešení. Současně jde o koordinační strukturu, která nabízí zastáncům mezivládní spolupráce v přísném slova smyslu menší narušení státních výsad. A je to tedy méně agresivní než vytváření tedy úřadu evropského veřejného žalobce. Vzpomínám na diskuse v Senátu, když šlo o transpozici rámcového rozhodnutí Evropské rady a národní poslanci chtějí vždy kontrolovat demokratické instituce a já si vzpomínám na to, kdy senátoři litovali nedostatku průhlednosti, nedostatku viditelnosti rámcových eh, rozhodnutí a pohoršovali se nad demokratickým deficitem. A možná dnešní jednání také může překlenout tuto propast. A je to určitě krok správným směrem, směrem k vazbě k národním parlamentům a snad jsme nekázali na poušti a dochází k vývoji myšlení. Kolegové připomněli operativní aktivity Eurojustu a výhledy do budoucnosti. Zpráva z roku 2009 Eurojustu a počet případů, které jsou předkládány jednotce narůstají o 15% více od roku 2008, tedy 2008-2009. Znamená to, že se řeší více případů, více věcí, že dochází k většímu počtu trestných případů. A nebo dochází k lepšímu sběru dat a lepšímu stíhání. Nemyslím si, že bychom měli eh, před sebou nárůst přeshraniční kriminality, ale můžeme být optimističtí. Úkoly Eurojustu jsou lépe známy a Eurojust lépe koresponduje potřebám v terénu. Jaké výzvy jsou před námi? Lisabonská smlouva, o které jsme hovořili, dává možnost vytvářet úřad Evropského veřejného žalobce. A je jasné, že úřad veřejného žalobce na základě Eurojustu hluboce mění výhled a budoucnost a celé prostředí a poskytuje nový kontext pro výkon činnosti Eurojustu vyřeší veřejný žalobce v Evropě všechny tyto otázky. Já jsem vzpomněla tu dialektiku mezivládní spolupráce a jiného přístupu, avšak Evropský veřejný žalobce představuje vzdálenější fázi, ale je to samo sobě nezbytné a je to dostatečné, protože takový úřad veřejného žalobce vlastně znamená určitý výraz moci, která formuluje určitou trestně právní politiku. A potom vše závisí na obsahu příslušných norem, které budou aplikovány úřadem Evropského veřejného žalobce. Můžeme si představovat, že trestné činy, které jsou trestné zhruba stejně ve všech členských státech, ale neplatí to zcela jistě a možná je třeba udělat určité rozdíly. Kdo tedy bude formulovat obsah příslušné trestně právní politiky, která má být prováděna? A komu bude odpovídat tento úřad? To je také výzva. A pokud existuje takový orgán v Evropě v rámci trestního řízení, je třeba vědět, kdo bude vykonávat příslušné normy a kdo bude tedy rozhodovat v oblasti spravedlnosti. Nejde jenom odstíhat a soudit pachatele, ale je také vědět, třeba vědět, jak ten proces pokračuje dále. Víme, že oblast evropské eh, trestní spravedlnosti je v začátcích. Určitě postupoval metodou pokusu a omylu, ale bude čelit významným změnám v budoucnosti. A dle mého soudu vzniknou spoluč, společné právní normy, ale také vznikne skutečná trestní politika v Evropě. A jde o to vědět, jaké místo zaujme Eurojust mezi jednotlivými subjekty v oblasti, která není zatím úplně definována. A já se těším na vaše stanoviska. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Dufreň. A nyní máme čas na rozpravu. Máme seznam řečníků, který nyní uzavřu a navrhuji, aby poslanci, kteří vystoupí, se omezili na dvouminutové vystoupení tak, abychom mohli zas, eh, vyslechnout také reakce členů panelu. Na první pan Sehuber ze španělského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, milý Juane. A eh, děkuji tedy za eh, uspořádání tohoto zasedání a skutečně i vlastně tímto my plníme Eh, článek 85 Lisabonské smlouvy o účasti národních parlamentů a o kontrole nad Eurojustem. Mm, pan Williams, eh, jemu bych chtěl poděkovat eh, za to, že přišel poprvé do španělského parlamentu a že jsme mohli, nebo on mohl diskutovat s našimi poslanci a senátory o Eurojustu. My si myslíme, že jednou za rok je to nutné a mm, mm, příští rok my i předložíme dotazník mm, pro e, vyhodnocení činnosti Eurojustu, takže proto bych rád, abychom zavedli společný postup pro hodnocení ve všech 27 národních parlamentech a i e, abychom i e, si řekli, jakou roli bude hrát Kosak při hodnocení Eurojustu. Dále jsme spokojeni, když vidíme ten pokrok e, ve spolupráci mezi justičními orgány za tu dobu, kdy funguje Eurojust a i my, národní parlamenty, my eh, adaptujeme, novelizujeme naše trestně právní předpisy, včetně těch procesních, abychom se uspůsobili eh, tomu vývoji trestné činnosti v EU. Dále. I zde jsme slyšeli něco o tom evropském veřejném eh, žalobci. Ano, mm, zde my bychom také měli hovořit o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Paní Defreň hovořila o tom, že bychom měli jasně vymezit působnost tohoto veřejného evropského žalobce a mm, také ještě dvě vteřiny. Bych rád, kdyby panelisti se více vyjádřili o tom hodnocení činnosti společných vyšetřovacích týmů Eurojustu a jaké jsou ty výsledky i e, e, jak se řeší ta otázka kolize jurisdikce, jak to Eurojust řeší potom, když to jde ke konfliktu jurisdikcí. Děkuji. A italský e, senát, slovo má pan Maritati. Děkuji, pane předsedo. I já vám děkuji za tuto iniciativu. Vlastně Poprvé je to iniciativa, která má obsah, tudíž doufám, že naše schůze bude úspěšná. I děkuji za eh, vývoj v Eurojustu. Já jsem byl při zrodu této instituce a mm, já si myslím, že Evropa si zvolila správnou cestu, protože mm, eh, konečně začala hovořit o obsahu této struktury mm, tak, aby eh, měla význam a obsah pro celou Evropskou unii ale e, my bychom měli si to říci jasně. Zde e, Lisabonský, Lisabonská smlouva hovoří o kompetencích v trestním e, vyšetřování, takže zde my ale v Itálii tedy máme velkou zkušenost s tou Národní prokuratorou pro mafii a původně vlastně šlo o to, že by měla eh, vlastně v tomto nahrazovat ty eh, další eh, úřady státních zástupců, ale pak ten vývoj byl trošku jiný, pokud je o statut. Já podle, podle mě tedy si myslím, že by byla chyba, kdybychom to příliš urychlili a hovořili bychom o Eurojustu nebo o té Evropské prokuratuře, státním, tedy Evropském veřejným žalobci, který by měl snad nahradit ty národní vyšetřovací orgány nebo hm, eh, orgány či v trestním řízení. To si myslím, že by nebylo vhodné. My eh, eh, bychom měli samozřejmě mít takovou prokuraturu zde v Evropě, která by měla takové kompetence jako u nás ta prokuratura pro boj proti mafii, která by tedy obligatorně schromažďovala určité údaje, které by poskytovaly členské státy a které by vyplývaly z národních eh, vyšetřovacích aktivit a vlastně spíše na té evropské úrovni by docházelo ke koordinaci a e, vlastně i z té evropské úrovně by se mohl dát určitý impuls, ale to neznamená, že by e, ten Evropský úřad substituoval, nahrazoval ty národní úřady. Pouze ve výjimečných případech, případech nečisto, ne, nečinnosti, nečinnosti na straně těch národních úřadů. A já si myslím, že e, ta ten evropský veřejný žalobce by neměl oklešťovat kompetence národních suverénních států a úřadů, ale e, měl by e, být vlastně něco, co bude jenom posilovat ty národní možnosti a co zefektivní boj proti organizovanému zločinu s přeshraničním prvkem. Já ještě mám e, čas, ale já si myslím, že to je spojeno s tím problémem kontroly. A ta kontrola samozřejmě nemůže být nějak invazivní, protože eh, je třeba eh, zachovat těmto orgánům jejich eh, soudní výsady. A mm, já si myslím, že tyto orgány mají tedy i politickou odpovědnost, ale opakuj, my nemůžeme nějakým způsobem intervenovat, zasahovat do té soudní činnosti těchto orgánů. Děkuji pan Diaz de Mera z výboru Libe. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. A, abychom zůstali nohama na zemi, ale abych také vyprovokoval diskuzi. Takže co se týče toho semináře v Brugách, pane předsedo kolegia, já si myslím, že určitě rada bude souhlasit s tím, že byste měli mít pravomoci iniciovat vyšetřování. Já si myslím, že vy byste měli mít to právo Eh, právo ale navrhovat zahájení vyšetřování a ne přímo právo iniciovat, zahajovat vyšetřování. Dále eh, bych chtěl upřesnit to, co znamená kontrolovat. Kontrolovat to znamená poznat, znát, tedy jde to jde o informace a také jde o odpovědnost. Takže nejde pouze o to dostávat informace, ale popohnat od, k odpovědnosti. A protože jsem realista, tak toto vyhodnocování, toto skládání účtu to musí obsahovat e, i tu otázku objemu informací, protože to závisí na objemu informací, které Eurojust dostává z členských států. To slovo kontrolor, no to je slovo velice snadné, ale analogicky s tím, co se děje v národních parlamentech, tak je třeba i tak se podívat na to, co to je kontrola, parlamentní kontrola. To je požadovat, aby se ten orgán zodpovídal, ale může se zodpovídat jenom e, v, v limitacích, v mezích e, těch informací, které dostává. A znamená to ale i větší důvěru. Samozřejmě, čím je, to znamená posílit i důvěru, protože menší důvěra znamená méně kontroly. A já zcela souhlasím s tím, co řekla i Renáte a já to jsem řekl i já včera, zatím se to jeví jako iluze, ale žádné, žádná předsednická země nechce o tom hovořit, ani nechce stanovat nějaké závazné lhůty. Ne, evropské trestní právo, pane předsedo, to je zatím věc nemožná, podle mého soudu. Děkuji. Gracias. Děkuji. Lord Bowness ze sněmovny Lordů Spojené království. Pane Lorde. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že se mohu účastnit této diskuse. V naší diskusi včera o Europolu jsem eh, položil otázku a navrhl jsem jednu věc. Návrh je následující. Články eh, týkající se parlamentního dohledu v Lisabonské smlouvě eh, mají různé znění, pokud jde o Europol a Eurojust. Ale je těžké zhodnotit eh, skutečné praktické dopady tohoto rozdílného znění. Takže ať už se rozvinou jakékoliv eh, postupy pro parlamentní dohled Eurojustu či Europolu, je třeba, aby eh, tyto postupy byly jednoduché. A myslím si, že není žádný důvod pro to, proč by ty postupy měly být odlišné pro tyto dvě organizace. Já si myslím, že bychom tím mohli ušetřit hodně času a hodně diskuzí, pokud eh, bychom stanovili stejné postupy. Ať už se dohodneme na čemkoliv, je zásadní, aby v Evropském parlamentu a v národních parlamentech eh, přijali skutečnost, že hovoříme o odpovědnosti, nikoli o kontrole. Moje otázka včera odpoledne eh, zazněla a já ji zopakuji dnes dopoledne. A když je zde pan eh, prezident. Eh, je to otázka na komisi. Proč komise plánuje parlamentní dohled pro Eurojust v roce 2012, ale eh, pro Europol až v roce 2013? co bychom mohli udělat proto, aby tato data nebyla tak vzdálená, protože parlamentní dohled je nesmírně důležitý pro Evropský parlament i národní parlamenty, především s ohledem na posílené pravomoci parlamentů v Evropě. Pokud se budeme snažit odpovědět na všechny problémy, o kterých eh, se zde dnes hovořilo, eh, poté eh, to datum bude ještě vzdálenější. A já se domnívám, že bychom se měli snažit prosadit parlamentní dohled co nejdříve. Mnohokrát děkuji, pan Tenália, italský parlament. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Lisabonská smlouva co se týče mm, trestního práva, občanského práva, co se týče e, právního řádu, tak e, mm, zde se vyžaduje větší zapojení národních parlamentů. A proto si myslím, že dnešní schůze je důležitá, protože vlastně to zakládá první krok tímto směrem. Je to cesta, která ještě podle mě by se měla posilovat eh, eh, prostřednictvím dvou eh, takových metod naší práce. První se týká toho, že v této oblasti je třeba aby eh, docházelo k takové preventivní, tedy ex ante, eh, konzultaci s národními parlamenty, pokud jde třeba o normy, které se týkají Eurojustu a Europolu. A dále, takovéto naše setkání by mělo být eh, pravidelné. A když se podíváme na dnešní schůzi, tak já si myslím, že Eh, pokud jde o Eurojust, tak jak jsme i zde velice dobře slyšeli, tak tam ten problém kontroly ještě je dvojí. Eh, jde, jedna věc je ta operativa a na, další věc je tedy um, demokratická kontrola nad Eurojustem a to především ve světle vývoje Eh, který eh, zažije tato instituce ve smyslu Lisabonské smlouvy. Takže zde asi bude potřeba dělat malé opatrné krůčky, ale hovořit o zahajování vyšetřování, tedy vlastně provádět trestně právní úkony a hm, hovořit tedy o, o eh, řešení konfliktu eh, kompetencí, tak to je velice delikátní pro, eh, pro eh, členské státy, protože v některých členských státech mají princip legality trestního stíhání, což je u nás princip posvěcený ústavou. A zde to znamená, že zde Eurojust by tedy měl si stanovat vlastní kritéria hm, ex ante hodnocení své činnosti, a, hm, což hm, by nenutně mělo znamenat vyhodnocování jednotlivých případů. A já si myslím, že ano, co je nutné, okamžitě je posilovat spolupráci a e, v trestním právu, ale na druhé straně musíme být opatrní, protože jakákoliv intervence Evropy do trestního práva to bude mít velké důsledky na vnitrostátní právní řády. Pan Mulder z výboru Libe Evropského parlamentu dvě minuty. Děkuji. Před dlouhým časem jsem byl členem prvního vyšetřovacího eh, výboru Evropského parlamentu, pokud jde o eh, tranzit a podvody. Eh, v polovině 90. let minulého století jsme předložili doporučení a jedním z nejdůležitějších doporučení byl návrh Evropského veřejného žalobce, že by měl existovat Evropský veřejný žalobce. Nyní vím, že většina lidí se domnívá, že něco takového není proveditelného s ohledem na současnou politickou situaci a mně to připadá trochu překvapivé. Mohl bych uh, slyšet názov Eurojustu. Uh, na to zda je něco takového nutného, je to stanoveno v Lisabonské smlouvě. Někteří to vnímali jako velký k, eh, velkou, velké vítězství. Je to dobrá věc nebo špatná věc? Thank you. Děkuji pan Zavara z řeckého parlamentu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Existuje staré řecké přísloví, které říká, že vědci zastupují moudrost. A já se domnívám, že bychom podobným způsobem měli přistupovat k této diskuzi. Měli bychom řádným způsobem zdůvodnit, co pro nás znamená demokratická kontrola, demokratická zodpovědnost či dohled. Musíme se jasně podívat na interpretaci těchto pojmů. Musíme je jasně definovat. A musíme také říci, že nikdo nemůže hovořit o tom, že aby měl být vytvořen úřad Evropského veřejného žalobce ve chvíli, kdy eh, takováto instituce není ještě žádným způsobem zakotvená do právního státu, na, do právního systému na evropské úrovni. Musíme hovořit současně také o Evropském soudu na evropské úrovni a také o eh, Evropském orgánu pro trestní stíhání. A to je eh, podle mého daleká perspektiva v budoucnosti. Ještě jedna připomínka. Musíme si také uvědomit, že přechod eh, ze současného Eurojustu eh, k budoucímu modelu Eurojustu musí být proveden také s ohledem na systém trestního stíhání. Jedná se zde o kvalitativní změnu. A v současné době k tomu ještě nemáme dostatečné eh, sociální, politické či hospodářské podmínky. Já jsem eh, členem výboru v řeckém parlamentu, eh, který vyšetřoval skandál Siemens. Mě by zajímalo, jak to vypadá u Eurojustu. Jedná se totiž o přeshraniční zločin, do kterého byl zapojen také eh, stát a vláda v Řecku. Šlo o miliardy eur. A jakým způsobem doposud Eurojust přispěl k vyšetřování tohoto případu? Dále se domnívám, že v této oblasti, která je nesmírně důležitá pro soudržnost a prostoru svobody, bezpečnosti a práva, musíme vědět, Jakým způsobem jsou řešeny přeshraniční zločiny, především v oblasti hospodářství? Je možné takovéto zločiny přeshraničně řešit ze strany Eurojustu? Mnohokrát děkuji. Zazněla zde celá řada zajímavých připomínek. Ještě jeden poslanec hlásí, pan Bronx. Máte slovo? Děkuji, pane předsedo mohla, mohlo by být nařízeno policistům členských států to, že by prováděli vyšetřování a v rámci vyšetřování přeshraničního zločinu, ale v rám, ale zločinu, který neproběhl v daném členském státě. Je pravda, že policisté v některých členských státech by mohli být represivnější než v jiných. Existuje například rozdíl mezi eh, pravidly týkající, mezi zákony týkajících se svobody projevu. Já si myslím, že to je velice aktuální, eh, především v případě Gilde Wilderse v Nizozemsku. Zde eh, se zdá být kritika islámu něčím, co jde proti zákonu. Paní Defrain odpověděla v dlouhodobém výhledu na tuto otázku, když navrhla, že bychom všichni měli mít stejná práva a to by samozřejmě znamenalo konec nezávislosti členských států. Děkuji. Po všem, co zaznělo, máme ještě čas na reakce našich panelistů. A já je poprosím, aby byli co možná nejstručnější. Pan Williams, máte slovo. Děkuji. Pokusím se vyvodit dvě hlavní témata z zajímavých otázek a příspěvků, které eh, zazněly. První souvisí s odpovědností a kontrolou. Domnívám se, že panuje konsenzus, co se týče významu odpovědnosti v, ve skutečném slova smyslu. Nejde o operativní kontrolu, která se týká konkrétních věcí. A stojí za to poznamenat v tomto směru, že již v Eurojustu působí národní zástupci, kteří předkládají zprávy svým vlastním národním úřadům a v některých případech také národním parlamentním útvarům. A to je také vlastně příklad toho, jak, jakým způsobem by bylo možné postupovat do budoucnosti. A je zachován rozdíl mezi kontrolou a odpovědností. A současně zde partnerství mezi Eurojustem a Evropským parlamentem i národní parlamenty je posilováno. Další otázka, která zazněla, se týkala v jednotlivých vystoupeních eh, úřadu Evropského veřejného žalobce. Pokud se nás týče, důležité připomenout z pohledu Eurojustu, že toto je záležitost, která je evidentně tématem pro politické rozhodování a nikoli eh, námětem rozhodnutí Eurojustu. To je zcela jasné. Ale Eurojust eh, může, co se týče této diskuse může užitečně přispět k politickému rozhodování o tom, zda by měl vzniknout úřad Evropského veřejného žalobce či nikoli, může poskytnout své zkušenosti z práce na jednotlivých případech. Když hovoříme o koordinaci jednotlivých případů, včetně případů, které zahrnují eh, trestnou činnost proti finančním zájmům Evropské unie, což realisticky bude hlavním cílem práce Evropského veřejného žalobce, pokud vznikne, tak evidentně problémy s prováděním vyšetřování a s realizací trestního stíhání vystupují do popředí. A asi je důležité a možná se tím Eurojust nezabýval dostatečně v minulosti, ale je důležité, aby Eurojust eh, vyvodil ponaučení z potíží, které se vyskytly právě v těchto případech. A, a také je třeba šířit osvědčené postupy a zkušenosti, které se vyskytly v této souvislosti. To jsou tedy hlavní témata, která jsem vyvodil z velmi zajímavých příspěvků, které Děkuji, pane Vojamci. Paní Weber. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně k těmto dvěma otázkám. Musíme se zabývat eh, termíny, které používáme a možná používání angličtiny vyvolává zmatek, protože odpovědnost jako taková nemá úplně stejný překlad ve všech ostatních jazycích a možná dohled nad činností by byl lepší. A to znamená Eh, vše, co, o čem hovořil kolega Diez de Mera. Je tedy třeba rozlišovat tento hled a kontrolu, protože termín kontrola znamená skutečně se zabývat kontrolováním jednotlivých trestních věcí a to není věc, kterou by prováděl Evropský parlament ani národní parlamenty. Současně bychom měli uvažovat o metodách a mechanismech, kdy oběti nevhodné činnosti Eurojustu by měly mít možnost se odvolat eh, k národním parlamentům nebo k Evropskému parlamentu a to také bude řešeno, až o tom budeme jednat. Pokud jde o úřad veřejného žalobce, odpovím na otázku kolegy Muldra. V posledním zákonodárném období v Evropském parlamentu byla značná podpora pro evropského veřejného žalobce. Ale prozatím jsme byli svědky zdrženlivosti členských států nejen v této věci, ale také pokud jde o posílení větších pravomocí Europolu a Eurojustu a pokud jde o diskusi evropského veřejného žalobce. Bylo by třeba mít eh, evropské trestní právo jak eh, v oblasti hmotné, tak procesní. A zatím jsme nebyli schopni vyřešit eh, řádně střed soudních pravomocí právě z důvodu jednot, konfliktu členských států. A pokud jde o činnosti Eurojustu, pokud hovoříme o společných vyšetřovacích týmech a když se podíváme na rozhodnutí, jak bylo rozhodnutí schváleno, vlastně dávalo větší pravomoci Eurojustu v návrhu změn v rozhodnutí Eurojustu. Byly tam poskytnuty větší pravomoci vytvoření společných vyšetřovacích týmů a nakonec tam byly také zařazeny vlastně pravomoci členských států v oblasti kontroly a jednorázové schvalování ve všech případech. Takže až uvidíme, jak členské státy a jak rada bude postupovat při poskytování pravomocí při vyšetřování, tak potom vlastně budeme moci lépe vyhodnotit, zda, zda vůbec bude rada připravena schválit úřad veřejného žalobce. Děkuji, paní Dofréně. Jenom několik slov, pane předsedo. Myslím, že si dokážeme představit, do jaké míry je tato otázka výsostně politická a citlivá. A když dovolíte jednu eh, úvahu, vedli jsme diskuse na úrovni evropských ministrů zahraničí. V oblasti trestního práva zbavení svrchovanosti, které tu předpokládá, si uvědomujeme, že tato otázka vlastně nebyla skutečně projednávána. A uvědomujeme si, že potíže, které jsou před námi, jsou ještě obrovské. Velmi toho lituji, ale když slyším některá vystoupení, tak si uvědomuji, že teze národní svrchovanosti za každou cenu má před sebou krásnou budoucnost, když slyšíme, že bychom neměli v žádném případě nahrazovat národní úřady veřejného žalobce, tak každý se drží svého. Jaká je tedy politická vůle? Jak budeme postupovat zítra? Chceme skutečný evropský trestně právní prostor a já jsem řekla, že Toto není možné bez skutečného úřadu Evropského veřejného žalobce, ale také v návaznosti na to, a to řekl řecký kolega, pokud se nepletu, je třeba také, aby existoval Evropský soudní dvůr v oblasti trestní, který bude mít vlastní pravomoci. Někdo také zmínil otázku, předběžnou otázku týkající se eh, parlamentní kontroly. Existuje Lisabonská smlouva a zde je řečeno, že tento Evropský úřad veřejného žalobce může být tedy budován. Úloha Eurojustu, já jsem to řekla v závěru, kde vlastně bude mít své místo tento úřad. A otázkou, kterou se budeme zabývat v následujících letech, je, víme, že cesta bude dlouhá, ale ta širší otázka je otázka evropského trestního práva, protože není práva bez trestu a uplatnění práva znamená vytvořit také právní nástroje pro výkon takového práva. Děkuji. Merci, Madame de Now, I think we got it in time. Já myslím, že jsme to zvládli krásně včas. Děkuji, paní de Defreň. Takže jsme skončili třetí část a dostáváme se ke čtvrté části. A já bych chtěl pozvat řečníky, aby přišli sem dopředu. s sem pana Kuntera Ceupence za belgické předsednictví, pana Carlose Coelha a Anne-Marie Escoffier Yes. Dear members. Vážení poslanci, jestli dovolíte, začněm, začneme čtvrtou část, která se zabývá tím, kde to všechno začalo. A hovoříme o parlamentním dohledu v oblasti eh, svobody, bezpečnosti a práva a celá tato myšlenka tohoto prostoru svobody, bezpečnosti a práva a tato otázka občanství uvnitř Evropské unie, které zahrnuje všechny členské státy. tato myšlenka poprvé přišla před 25 lety, kdy přišel tzv. šengenský projekt, šengenská myšlenka. Takže nyní slavíme 25. výročí šengenské dohody, která byla přijata v lucemburském městě Schengen. A tehdy, jestli se nepletu, to zahrnovalo pět členských států a od té doby se Schengen rozšiřoval a nyní zahrnuje i země, které nejsou členy Evropské unie, jako je Norsko, Island a Švýcarsko. Takže je to velice důležité téma, které se posledních 25 let neustále dále rozvíjelo. A my zde máme fundované odborníky, kteří budou mít projevy. Za prvé pan Gunter Ceupens, což je předseda pracovní skupiny pro hodnocení Schengenu v rámci belgického předsednictví. To bude první řečník, poté bude hovořit pan Carlos Coelho, zpravodaj pro Schengen z výboru Libe Evropského parlamentu a poté bude hovořit paní Anne-Marie Escoffier, která je senátorkou ve francouzském senátu. Pane Kojpenci, máte slovo pokud byste svůj projev omezil na 10 minut, eh, bylo by to dobré. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobrá ráno všem. Jmenuji se Günther Köpens, pracuji pro federální ministerstvo pro vnitřní záležitosti v Belgii a během belgického předsednictví, jak zde zaznělo, předsedám pracovní skupině pro hodnocení Schengenu. A během deseti minut Během své prezentace po krátkém úvodu vám představím přehled eh, šengenského prostoru z pohledu eh, belgického předsednictví a budu také hodnotit mechanismus hodnocení šengenského prostoru. Jak už se zaznělo, v roce 1985 pět zemí, Francie, Západní Německo, Nizozemsko, Lucembursko a Belgie, se rozhodly vytvořit prostor bez vnitřních hranic. Dnes je šengenský prostor velkým prostorem mnoha členských států, kde je eh, zaručen zaručena svoboda pohybu. Švýcarsko je ne posledním eh, členem šengenského prostoru, eh, vstoupilo do Schengenu na konci roku 2008. Některé situace, jako je Velká Británie, Irsko a Dánsko, mají specifickou situaci, mají určité výjimky, ale já nebudu zacházet do dalších detailů. Kromě toho, šengenský prostor zahrnuje také některé země, které nejsou členy Evropské unie, jako je například Island, Norsko a Švýcarsko. Posledním hlavním cílem vytvoření prostoru bez vnitřních hranic je uskutečnit svobodu pohybu a zároveň zajistit vysokou míru bezpečnosti v této oblasti. V poslední době Stockholmský program zdůraznil důležitost svobodného pohybu uvnitř tohoto prostoru. Stejně tak a to zdůraznila Sabonská smlouva. Článek 67 stanovuje, že Unie by měla představovat prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém se respektují základní práva a různé právní systémy a tradice členských států. Rozvoj šengenského prostoru přináší eh, mnoho pozitivního, jako je například uskutečnění Um, homogenní a bezpečné uh, oblasti bez vnitřních hranic. Ale nejde zde jenom o vnitřní hranice. Jde zde také o využívání společné databáze ze strany všech, jde zde také o přeshraniční policejní spolupráci, stejně tak jako soudní spolupráci. Dále to zahrnuje vydávání společných šengenských víz a zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů ve všech členských státech. Já nebudu dále hovořit o eh, dalších principech šengenského prostoru, ale v následujících devíti minutách bych vám, bych vám chtěl dát eh, informace o eh, mechanismu hodnocení od roku 1998 a především o roli Rady EU, o roli pracovní skupiny pro hodnocení Schengenu a o mandátu této skupiny. Mechanismus hodnocení má dva hlavní cíle. Za prvé, zorganizovat hodnocení kandidátských zemí do, do šengenského prostoru, to je dnes příklad Bulharska a Rumunska. Jedná se o takzvaná hodnocení prvního mandátu a dále um, tato pracovní skupina se soustředí na eh, hodnocení toho, zda současní členové šengenského prostoru dodržují šengenské aky a zda provádí kontroly na hranicích a vydávají víza správným způsobem. Zde se e, jedná o hodnocení v rámci takzvaného druhého mandátu. Schengenský prostor e, se zakládá na vzájemné důvěře. Členské státy zrušily vnitřní hranice ale musí si být jistě tím, že na vnějších hranicích šengenského prostoru jsou prováděny žádné kontroly. Většinou, e, často tyto vnější hranice jsou v jiných členských státech. Hodnocení e, rovněž se zakládá na principu vzájemné důvěry. Jedná se o takzvané hodnocení mezi rovnými. Už jsem řekl, že tento Mechanismus hodnocení funguje od roku 1998. Tehdy výkonný výbor vytvořil stálý výbor pro hodnocení a implementaci Schengenu. To byl oficiální název eh, tohoto stálého výboru. A tento výbor dostal mandát, eh, který je stanoven eh, v dokumentu SCH lomeno COMEX 9826 DEF. Tam je stanoven mandát šengenského hodnocení. Amsterdamská smlouva integrovala šengenské aky do aky komunitér a v roce 1999 stály výbor, vytvořený rok předtím, byl integrován do Rady Evropské unie a do e, generálního sekretariátu Rady. Od té doby eh, byl eh, mechanismus hodnocení prováděn pracovní skupinou pro hodnocení Schengenu, které nyní předsedám. Tato pracovní skupina podává informace Koreperu a také později radě. Jak nyní pracujeme? V rámci druhého mandátu máme určitý seznam zemí, které hodnotíme. Máme specifický kalendář. V roce 2010 už jsme zhodnotili Rakousko, Itálii a Řecko a v současné době probíhají hodnocení Španělska a Portugalska. To jsou tedy hodnocení v rámci druhého mandátu. V rámci prvního mandátu probíhá hodnocení bulharská a Rumunska a v následujících měsících a pravděpodobně proběhne také hodnocení Lichtensteinska. Příští rok se budou hodnotit severské země, jde tedy o Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko. Minulý rok v roce 2009 jsme zhodnotili země Beneluxu, Francii a Německo. Několik měsíců před zahájením hodnocení musí daná země odpovědět na rozsáhlý dotazník a musí poskytnout odpovídající statistická čísla. To je základ pro vytvoření programu hodnocení a je to také první krok vlastního hodnocení. Eh, hodnocení zahrnuje eh, sedm kapitol, to znamená, že obecně eh, vytvoříme sedm hodnoticích programů. Vyšleme sedm hodnoticích týmů a je vypracována na každou zem, je vypracována na každou zem sedm eh, hodnotících zpráv. Řekl jsem, že je tomu tak obecně, protože například nemá smysl eh, provádět eh, hodnocení hlídání hranic na námořních hranicích v Rakousku, nebo je nesmysl hodnotit tu sedmimetrovou hranici na terminálu Eurostal v Belgii. Z těch sedm kapitol zahrnuje ochranu dát, policejní spolupráci, hodnocení pozemních hranic, mořských hranic, leteckých hranic, hodnocení vydávání víz a také hodnocení um, aplikace systému SIS. Je připraven evoluční program pro každou kapitolu na schůzce, které předsedá předsednictví, účastní se jí generální eh, sekretariát rady, následující předsednictví a také Evropská komise. Tento program hodnocení musí být přijat eh, pracovní skupinou pro hodnocení Schengenu a eh, tato pracovní skupina může také program modifikovat. Ve chvíli, kdy je program přijatel, přijat, mm, je stanoveno, že, člen, že experti z členských států se mohou uh, účastnit hodnocení. A poté eh, vysíláme experty pro hodnocení hranic, vysíláme 12 až 15 expertů, pro hodnocení systému SIS většinou vysíláme 5 až 6 expertů. Program hodnocení se skládá eh, z některých obecných vysvětlení, a informací, ale nejdůležitější součástí hodnocení jsou návštěvy v terénu, kde experti mohou zhodnotit, do jaké míry hodnocená země dodržuje šengenské aky. Základem pro toto hodnocení je na jedné straně takzvané tvrdé aky, jedná se o šengenskou dohodu z roku 85, šengenskou umluvu, šengenský pohraniční kodex a šengenský vízový kodex a dále je zde takzvané měkké aky, což jsou katalogy nejlepší praxe, doporučení a zkušenosti z předchozích hodnocení. Na konci každé hodnotící mise je vypracována evaluační zpráva, která poukazuje na nedostatky, ale také na nejlepší eh, praxi a obsahuje také doporučení. Eh, tato zpráva obsahuje také citlivé informace, stejně tak jako některé nedostatky, některé problémy, například na eh, hraničních přechodech. Tyto zprávy jsou předloženy pracovní, skupinou, pracovní skupině pro hodnocení Schengenu. Tato pracovní skupina zprávy hodnotí a poté daná země musí učinit následné kroky, eh, musí podat informace o tom, jaká zlepšení provedla poté, co bylo poukázáno na nedostatky. Poté, co v roce 2007 vstoupilo do EU sedm nových členských států, eh, byl eh, vylepšen tento mechanismus hodnocení během francouzského a českého předsednictví byla, byl zlepšen způsob, jak se připravují eh, hodnotící mise a nyní během belgického předsednictví se zlepšuje, zlepšuje ten postup pro následné kroky. Na závěr bych chtěl zmínit některé výzvy do budoucnosti. Těšíme se na modifikovaný návrh Evropské komise, který by měl um, změnit šengenský mechanismus hodnocení. Bude se o tom hovořit po listopadu. V následujících měsících bude dále probíhat hodnocení bulharská a rumunská, To bude zcela zásadní otázka. Je to příležitost proto, abychom sladili hranice šengenského prostoru s hranicemi EU. A Eh, další důležitý bod, eh, do kterého je zahrnut také Evropský parlament, eh, jedná se o demokratickou odpovědnost a prostor svobody, bezpečnosti a práva. Musíme zajistit, abychom spolupracovali mezi třemi evropskými institucemi. Je třeba, abychom zajistili demokratickou kontrolu na jedné straně, ale na druhé straně zajistili také bezpečnost. Protože jenom společně můžeme přimět Evropu k akci děkujeme panu Keupencovi. Nyní předávám slovo zpravodaji pro Schengen ve výboru Leve Evropského parlamentu, pan Carlos Coelho. Děkuji, pane předsedo. Já zde chci hm, eh, pozdravit eh, kolegy z mé země a hm, budu hovořit na téma Schengenu. E, za prvé 25 let e, Schengenu, který byl vytvořen tedy před 25 lety, o tom hovořil pan Coimpens, co to znamená těch 25 let od doby, kdy pět států rozhodlo o e, zrušení kontrol na vnitřních hranicích eh, a mm, tak reagovali na určitou kritiku, že zde existuje volný pohyb eh, zboží a služeb a eh, ne osob. A mm, Schengen tedy je mm, významným mezníkem ve vývoji Evropy, pokud je o pohyb osob občanů. Bez pochyby Schengen byl jeden z největších úspěchů Evropské unie a také i to byl zdroj inspirace pro vytvoření dalších společných politik na ochranu občanů. Hm. I to byl zdroj eh, inspirace pro lepší boj eh, proti organizovanému zločinu, pro výměnu informací, pro vytváření agentur jako Frontex, Europol, Eurojust a hm, také i hm, vlastně e, i ten fond pro vnější hranice také e, se inspiroval tímto touto iniciativou a e, nyní obsahujete i 25 členských států a 42 673 hranic, z čehož 7721 jsou pozemní hranice a 400 milionů obyvatel se to týká a velice brzy bude Schengen rozšířen o Bulharsko, Rumunsko a Liechtensteinsko. Tím se vlastně usnadní pohyb osob a e, obchodu, obchodní činnosti v celé Evropě. A mm, je zde tedy e, takto vytvořena reálná svoboda pohybu. A je zde e, samozřejmě každý členský stát, kterého se to týká, má na starosti ostrahu vnějších hranic, které má na svém území, což ale znamená eh, větší eh, nebo posílení vzájemné důvěry. Důvěry v to, že ten členský stát bude schopen eh, aplikovat veškerá opatření, která jsou spojena s tím, že byly zrušeny vnitřní hranice. Samozřejmě všechno závisí na tom, jak efektivně členské státy jsou schopny kontrolovat vnější hranice, chránit je, závisí to i na kvalitě a rychlosti výměny informací a mm, mm, e, pokud něco z toho selže, tak to ohrozí celou bezpečnost celé Evropské unie, celý šenkenský prostor to hrozí. A kromě toho i máme společnou vizovou politiku e, a máme i tu justiční e, mm, spolupráci, potom podporu těch příslušných Eh, agentur, které mají na starosti vnější hranice. Za druhé, komunitarizace Schengenu. Eh, ta mezivládní spolupráce se vyvinula nejenom pokud jde o počet zemí, ale i o tu institucionální architekturu. Schengen vstoupil do institucionálního rámce EU již vlastně s amsterdamskou smlouvou, kdy ta bývalá pravidla byla nahražena. Máme zde tedy ten šengenský eh, kodex, eh, který eh, upravuje pravidla, jak kontrolovat osoby, které přechází hranice, vnější hranice a i také upravuje činnost těch agentur, které to mají na starosti. To je významný krok, protože došlo takto ke zlepšení nejenom těch práv osob na vnějších hranicích, ale také i mm, se tím zavedl dost náročný systém mm, kontrol Eh, a mm, snížil se čas nezbytný na tyto kontroly. Dále no, zde je ten komunitární kodex VIS, vizový kodex. To je to jsou pravidla pro vydávání víz a pro zamítnutí eh, či eh, mm, odvolání, zrušení víza. A potom jsou e, to mm, ty e, společné konzulární pokyny, ty jsou spojeny i s e, tím udělováním víz. To mm, je něco, co je důsledkem Amsterdamské smlouvy a od roku, v roce 2006 tento kodex byl novelizován, aby se tam zakomponovaly biometrické prvky, biometrické prvky a otisky prstů to je něco, co se ukládá ve VIS. A VIS to je další, tedy vlastně důsledek Schengenu, to je ten informační systém, ve kterém se schromažďují informace týkající se tohoto prostoru. A e, členské státy se tedy vyměňují e, informace a jsou i kompetentní za zavádění dat do systému a tyto informace se uchovávají elektronicky. To jsou zásadní prvky pro větší bezpečnost v Evropě. Tím se i zlepšuje řízení eh, společných evropských vizových a konzulárních politik. A vlastně tím se i eh, brání tomu, co nazýváme visa shopping, ke kterému by mohlo docházet a posilují se tím kontroly na vnějších hranicích. To přis, přispívá i k prevenci nezákonné migrace. A i to umožňuje eh, detekci a návrat osob, které zde pobývají nezákonně. <clears throat> Zde mm, i eh, tím se zlepšuje komunitární legislativa o azylu mm, a tím se brání eh, různým hrozbám, které by mohly pocházet eh, od těchto osob a i mm, protože se eh, je možné lépe díky tomuto systému stotožnit osoby na hranicích. Samozřejmě se systémem BIS byly velké eh, problémy, byly s tím velké skluzy. A potom je to ten systém SIS, který mm, mm, máme již od roku 99. A zde to jsou údaje od členských státech, které pochází tedy z jejich eh, eh, eh, policejních zdrojů a především pomáhají při policejním vyšetřování, při policejní spolupráci a při kontrolách osob na území členských stát, států. A pomáhá to tedy lepšímu udržování veřejného pořádku a brání to nezákonné migraci zde, mm, protože to je nutná kompenzace toho, že zde máme volný pohyb osob. I pomáhá to zjišťovat hledané osoby. A tyto osoby, to jsou osoby, které jsou hledány i na základě evropského zatykače nebo zatykače vydaného třetími zeměmi. Jsou to i ale osoby pohřešované, nezletilé osoby a podobně, nebo, eh, eh, nebo i vlastně tento systém pomáhá detekci eh, odcizených předmětů. Zde hm, teď my máme, hovoříme o SIS-2, což je další krok eh, nezbytný ke komunitarizaci, ale eh, datum platnosti SIS-2, to se původně plánovalo na rok 2007, ale bohužel tento systém zažil velké skluzy. A nyní údajně, podle komise to potvrdila i rada, by měl tento systém být funkční až v roce 2013 zatím bude fungovat ten stávající systém SIS v té verzi SIS for All, což je vlastně ten klon portugalského eh, systému a mm, zde eh, to je systém, který tedy je pro, mm, ten, eh, ten národní systém, který je propojen s centrálním systémem a ten se i řídí pravidly té, mm, tedy Eh, ženevské úmluvy a eh, Evropský parlament vždy v posledních letech především eh, trval na to, aby ten šengenský systém se stal nedělnou součástí právního řádu EU, tak aby náhodou, aby se vyhnulo tomu, že by ten systém fungoval čistě na mezivládní bázi. Proto jsme podpořili vytvoření SIS-2 a nové agentury, která bude spravovat všechny tyto nové systémy s novými technologiemi. Kromě toho SIS-2 předpokládá i zvýšení, zvýšení bezpečnosti a flexibility, tak jak to e, vyplývá i z toho, že do systému nyní se zavádí biometrické údaje a také i e, se tam e, zavádí ta hlášení o hledaných osobách. Dále, šengenská skupina Cheval. Zde je třeba rozlišit dva systémy. Je to systém hodnocení, Mm, mm, ze strany těch členských států, které již jsou součástí Schengenu. A zde mm, ta praxe je taková, že eh, my jsme velice nároční vůči těm, vůči těm, kteří chtějí vstoupit do Schengenu, ale možná méně vůči těm, kteří již jsou členy Schengenu. A e, proto o to více je nezbytná komunitarizace tohoto systému. A proto jsem rád, že Evropská komise dnes, tento rok, pardon, předloží nový návrh, jak vytvořit komunitární šengenský systém, který bude efektivnější, jednodušší a který bude i garantovat transparentní, efektivní a koherentní aplikaci šengenských pravidel. A e, e, Eh, abychom eh, i vzhledem k Lisabonské smlouvě se vyhnuli tedy eh, tomu inter, mezivládnímu systému, abychom měli komunitarizovaný systém, a, který mm, vstoupí do prvního pilíře. Nicméně, my hovoříme často o tom prostoru svobody, bezpečnosti a práva, což znamená větší odpovědnost, která bude sdílená Eh, i eh, tedy ponesou členské státy, nejenom komise a evropské instituce. Členské státy eh, budou zodpovědny za ostrahu vnějších hranic a mm, na základě principu vzájemné důvěry. Dále mm, hodnocení Schengenu. Zde nebo pardon, rozšíření Schengenu. Zde jsem řekl, že ten, to systém se bude rozšiřovat na základě i toho hodnocení, o kterém hovořil předřečník a nyní se hovoří o Rumunsku a Bulharsku a Mm, také se hovoří o rozšíření o Lichtensteinsko, přidružený stát. Zde, mm, dámy a pánové, Schengen pro nás, to je mm, tvrdé jádro tohoto prostoru eh, svobod, bezpečnosti a práva, kde eh, znamená to mít více ale komunitárních nástrojů a programů Eh, směrem k efektivnější koordinaci a spolupráci. Děkuji, pane Coelho, eh, říká pan předseda. A nyní má slovo paní Anne-Marie Escoffier, která je senátorkou Francouzské republiky. Pane předsedo, dámy a pánové, jak 25 let po podpisu 14. června 1985 šengenské dohody neuznat šengenský prostor jako jeden z velkých příslibů Evropské unie. Stačí si vzpomenout na těch 25 uplynulých let, abychom mohli poměřit geopolitický vývoj u zemí, které z pěti původních signatářů eh, se rozšířilo na téměř všechny členy Evropské unie. A dokonce přijalo, že budou se těšit ze statutu asociovaného přidruženého člena tři státy, které nejsou členy, tedy Uplatnili jsme zásadu volného pohybu osob a upřesnili jsme samotný koncept volného pohybu a jeho následné cíle. Bylo třeba deseti let, abychom zhmotnili společnou vůli zrušit vnitřní hranice mezi signatářskými státy a vytvořit vnější hranici, kde jsou prováděny vstupní kontroly do šengenského prostoru podle harmonizovaných postupů, které slučují svobodu a bezpečnost a které chrání veřejný pořádek. Jak vypadá těchto deset prvních let ve srovnání s hlubokými změnami v, geop- v geopolitice evropského kontinentu, zhroucení berlínské zdi a sjednocení Německa, zhroucení komunistického bloku válka na Balkánu. Deset let po podpisu prováděcí úmluvy šengenské smlouvy umožnily nové prohloubení. V roce 1997 vzniká šengenské aky a v roce 2009 vz, tedy Lisabonská smlouva. 25 let po první dohodě máme za sebou obrovské dědictví právní korpus, který má významný dopad a jeho cíle byly připomenuty. Připomenu pouze rozpracování a vývoj informační systém, který bude společný. Jde o SIS, Schengenský informační systém. Nebudu rozebírat veškerá opatření, předřečníci to učinili lépe, ale chci se dostat k problému, který vzniká ve dvou konkrétních věcech. Jde o aplikaci kompenzačních obecných opatření a demokratická kontrola v šengenském prostoru. Jsou to dva problémy, které byly projednávány ve, v právním výboru Senátu, kde mám tu čest zasedat. Schengenský informační systém. Bylo samozřejmé, že snažit se o koordinaci a harmonizaci politik, které mají chránit vnitřní prostor členských států bude možné pouze při využití harmonizovaného informačního systému, který bude sdílený. Nezbytné informace pro policejní složky, pro justici, které se účastní všech kontrolních mechanismů při vstupu a výstupu i na vnějších hranicích, a to jak pro osoby, tak pro zboží. SIS je klíčový, klíčovou součástí kompenzačních opatření. Jde o databázi, která je vytvářena centrálním propojeným systémem s národními databázemi, které mají zajišťovat volný pohyb nezbytných informací pro členské státy a uplatňovat postupy pro volný pohyb osob a zboží. Jsou to údaje nesmírně citlivé, které mají podléhat dvojímu cíli na jedné straně přinášet co možná největší objem informací a současně chránit eh, soukromí jednotlivců. A já jsem minulý rok předložila spolu s kolegou návrh zákona, který by umožňoval lépe chránit osobní údaje a který předjímá revizi evropských směrnic. Nárůst členských států používajících SIS a současně snaha stále žádat více od informačního nástroje vedly Evropskou komisi v roce 2001, aby vyvinula systém druhé generace, systém SIS-2, který popisoval pan Coelho. Systém, kde budou nové funkce, které budou zdokonalené a které se opírají o nové technologie. Avšak tento projekt eh, stále nespatřil světlo světa. Byl zdržen z technických důvodů, souvisejících zejména s objemem nových informací, které je třeba sbírat. A kromě toho si musíme klást otázku, jaké jsou finanční a technické podmínky, které vedly k volbě právě této migrace ze systému SIS na SIS 2. Byl projekt dostatečně promýšlen dopředu? Byla, bylo jeho vedení zvládnuto? komise dostala mandát od rady za tímto účelem. Bylo financování realistické? Ve všech těchto bodech jsou názory nejednotné. Tím spíše, že komise uznala nutnost vyhradit dalších 13 milionů euro pro realizaci systému, který celkově vzato by měl stát 103 miliony euro. A do toho nezahrneme vlastní výdaje členských států, pokud je o národní investice. Pokud je o harmonogram, v roce 2013 by měla být migrace hotová ze systému SIS, SIS 1 na SIS 2. Francie za sebe spochybňuje podmínky provedení prvního testu celého mechanismu na začátku roku 2010 a zdůrazňuje, aby SIS-2 si zachoval stejnou výkonnost a spolehlivost jako současný systém. Pokud je o Evropský parlament, požádal o audit Evropský účetní dvůr pro celý projekt a tento audit by měl být proveden v roce 2011. Pokud je o vytvoření agentury pro zprávu informačních systémů, zjištění Francie o potížích při realizaci SISu 2 přivedlo francouzský senát od roku 2006 již svěřit eh, řízení systému ad hoc agentuře, která by sídlila ve Štrasburku. A v návaznosti na tyto úvahy švédské předsednictví na podzim 2009 zahájilo práci, aby vznikla agentura, která by měla spravovat veškeré informační systémy širokého měřítka v oblasti bezpečnosti, práva a spravedlnosti. A v současnosti tyto úvahy zatím nedospěly k projektu, který by sladěval všechna přání a představil by závazky pro členské státy. Je tedy nezbytné mít konzistentní nástroj pro řízení a vývoj informačních systémů a stále se existují otázky, jak to bude sladěno s hodnotícím mechanismem, který si přeje rada. A litujeme, že nebyla nalezena rovnováha mezi výsadami komise a výsadami členských států. A zcela, je zcela zřejmé, že další čas, který bude třeba pro migraci k systému SIS-2, se může stát příležitostí pro vytvoření sdílené metodiky, která bude přijímána všemi a která se bude opírat o prosazování e, správných postupů členských států. Pokud je o demokratickou kontrolu, která by měla být posílena, více než ve všech ostatních politikách nasazení a rozvinutí šengenského prostoru, která se týká bezprostředních práv občanů a zásadních podmínek svrchovanosti členských států. Je tedy nezbytné, aby zástupci občanů v Evropském parlamentu, ale také v národních parlamentech mohli vykonávat účinnou kontrolu přijatých opatření. A tento nárok je dlouhodobě prosazována v Evropském senátu. Náš sbor se několikrát vyslovil pro vytvoření Asociace národních a evropských poslanců při kontrole Europolu a při hodnocení Eurojustu. Chci zmínit eh, zprávu Alexe Turka a Jean-Patrika Courtois, kteří v usnesení požadovali vytvoření výboru složeného europoslanců a národních poslanců, kteří by měli na starosti sledování činnosti Europolu. Chtěla bych říci, že ve Francii za ústavní zákon z 23. července 2008 rozšířil možnost eh, Národního parlamentu se vyjadřovat eh, k opatřením Evropské unie. A je třeba také zdůraznit, že četnost výměny názorů mezi europoslanci a národní poslanci může přispět k legitimitě a konzistentnosti kontroly, která tak bude vykonávána zástupci občanů, co se týče politik, které spravují šengenský prostor. V závěru chci vyjádřit radost z užitku čerpaného členskými státy z prováděcí smlouvy o šengenské dohodě tato zpráva není zcela uspokojivá. A těchto 25 let umožnili našim členským státům jít stejným krokem a řešit společenské problémy, které se objevují a které naleznou skutečné řešení pouze v efektivní a silné solidaritě. Vytváříme, tedy prosazujeme přání, aby Rumunsko a Bulharsko se k nám na, v březnu 2011 přidalo, abychom mohli zachovat ducha ve službě svobody, bezpečnosti a práva pro naše národy. Děkuji. A nyní zahajujeme rozpravu. Nejdříve pan Cipov z bulharského parlamentu. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми Dobrý den, dámy a pánové. Vážení kolegové, v březnu 2011 vstoupíme do šengenského prostoru, což je jedna z našich priorit. Vytvořili jsme e, systém vynikající koordinace mezi dotčenými institucemi a naším cílem je splnit šengenská pravidla a normy a e, e, a zajistit eh, celou tu naši externí hranici dlouhou 226 km. Od roku 2007 do roku 2010 jsme podnikli veškeré kroky nezbytné k harmonizaci naší legislativy, aby byla v souladu s aký communautaire. A i jsme um, přijali um, technické nástroje a i jsme tedy eh, mm, adaptovali naše vybavení, i jsme se inspirovali dobrými zkušenostmi z ostatních zemí a díky iniciativě bulharské vlády jsme prodloužili lhutu eh, mm, pro vyjednávání, tak aby skutečně ten náš systém byl špičkový a abychom i zajistili jeho řádné financování. Musím zároveň upozornit na skutečnost, že že jsme eh, uzavřeli různé smlouvy s členskými státy ve výši 120 milionů euro na pořizování nezbytného vybavení. A i eh, za přispění evropských expertů se nám podařilo provést hodnocení, vyhodnocení a jsme zjistili tedy, kde jsou ještě eh, eh, nedostatky a přijali jsme nezbytná opatření pro jejich vyřešení. Ty různé zprávy, které nám dodali experti, nás pozbudili k tomu, abychom pokračovali a tyto zprávy samozřejmě i obsahují určitá doporučení, co zlepšit a také i e, obsahují o tom, jak monitorovat aplikaci e, předpisů a v červnu 2010 Evropský parlament Eh, přijal eh, prováděcí eh, pravidla pro aplikaci SIS a stanovil i lhutu pro integraci tohoto systému do bulharského systému. Tudíž jsme zavedli veškerá opatření tak, abychom mohli poskytovat veškeré informace eh, při dodržování principů eh, lidských práv a při aplikaci všech pravidel na ochranu osobních údajů. Doufáme tedy, že vstoupíme do tohoto prostoru v přesnu 2011. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je třeba postavit, položit si jednu otázku. Zrušení hranic uvnitř společného šenkenského prostoru, vede to skutečně eh, k nové situaci? 25 let existuje Schengen. A za těch 25 let byly, vytvo- byly spáchány některé chyby. Byl eh, vytvořen jeden prostor, byly zrušeny vnitřní hranice, ale eh, koho tento prostor ní zahrnuje? Zahrnuje občany Evropské unie, a nebo je to nějaká nadřazená entita, tento prostor, který můžeme popsat jako moderního velkého bratra. Já se domnívám, že jsme udělali některé chyby a to, že eh, ta kritika eh, ze strany členských států na nedodržování lidských práv nebyla dostatečně zohledněna. Musím říci, že neexistuje žádný společný názor na efektivitu tohoto systému na hodnocení fungování šengenského systému, který nyní existuje 25 let. Domnívám se, že musíme věci správně hodnotit a tak vyvstává otázka, jak členské státy by mohly říci Evropské unii, že systém Schengenu je základem Evropské unie, je základním kamenem Evropské unie. Jak může někdo něco takového tvrdit? Evropská unie poukazuje na to, že Schengen je velkou prioritou, ale už se eh, nezabývá tím, že evropské občany eh, zajímá něco jiného a eh, nás by proto měly zajímat ty věci, které zajímají občanské, naše občany. Jedná se o praní špinavých peněz, o pašování drog nebo organizovaný zločin či terorismus to je něco, před čím musíme naše občany chránit. A otázka je, jestli se nám to prostřednictvím Schengenu může podařit. Nyní jsem um, slyšel, že Švýcarsko zde má také určité úlohy. A mě by zajímalo, jak eh, Švýcarsko může být zahrnuto do tohoto jednotného prostoru ve chvíli, kdy nechce poskytovat informace týkající se bankovních kont lidí, kteří jsou v Evropské unii trestně stíháni. Já si myslím, že to je něco, co jde proti svobodám a jde to také proti eh, základním hodnotám Evropské unie. Pan Ensius z výboru Libe. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za uh, prezentace, které jsme si vyslechli. Já také mám za to, že šengenský eh, prostor to je jeden z největších symbolů eh, schopnosti Evropy zlepšovat život občanů. A zároveň, jak i upřesnil kolega Coelho před chvílí, jde o úspěšný projekt sjednocené Evropy za posledních 30 let. A ten eh, prostor eh, svobody, bezpečnosti a práva by neexistoval bez volného pohybu osob, občanů. Schengenský eh, systém hodnotící šengenský systém musí být jednoduchý a transparentní a je to systém, který dnes dobře garantuje bezpečnost a mm, vzájemnou eh, důvěru mezi členskými státy. Mm, dovolte, abych využil přítomnosti paní Escoffie z Francie a mám na ní otázku, mm, která se týká toho, že následující věci. To znamená, myslíte si, že nedávné události ve Francii mohou nějak spochybnit eh, eh, oprávněnost tohoto šengenského prostoru, především teď, když ta celkem rozčlená eh, francouzská vláda mm, Eh, i eh, vydala eh, takové varování Rumunsku, že snad zablokuje vstup Rumunska do šengenského prostoru. Možná, že mm, šlo o unáhlené prohlášení, možná, že by bylo třeba se nad tím zamyslet v radě. Mm, protože Nevím, zda by nebylo eh, vhodné tedy zrušit ten požadavek jednomyslnosti potom. A co se má stát, nebo eh, jenom se bude Rumunsko hodnotit podle zprávy, nebo jinak? Eh, bude se Rumunsko hodnotit pouze podle připravenosti, podle toho, jak splňuje podmínky šenkenského prostoru? Děkuji. Děkuji. Pan Zevcik ze Senátu České republiky. Pane předsedo, a děkuji i za úvodní vystoupení. E, Česká republika je jedna z posledních přistoupivších zemí do šengenského prostoru a myslím, že naprosto převažuje pocit našich občanů spokojenosti. Má to i velký psychologický efekt, jestliže jedu mimo svoji zemi a nejsem kontrolován na hranicích, tak je to velký efekt sounáležitosti k nějakému prostoru je to tak velký efekt že čeští občané tolerují i zvýšené eh, počty kontrol které jsou v sousedních zemích eh, vlivem právě přistoupení do schengenského prostoru a je to přesně o tom že chápeme že je třeba nabýt důvěry k tomu že eh, česká republika a nové členské státy nejsou nijak pro ty staré účastníky schengenského prostoru nebezpeční. co je ale nedůstojné je někdy způsob jakým tyto kontroly jsou prováděny já jsem to zažil sám na sobě nemám tedy zprostředkované informace a mohu vás ujistit že jestliže vás civilní vozidlo byť s nápisem follow me zaveze na opuštěné parkoviště mezi dva kamiony a ještě vás vyzvou k tomu abyste šli před auto a nemohli dohlížet na vybalování věcí eh, tak vás napadají velmi podivné myšlenky. to se skutečně stalo stalo se to při mojí soukromé cestě a myslím si že toto kazí velmi to kazí Eh, velmi to kazí dojem právě z celého projektu a určitě by bylo vhodné abyste ve spolupráci s policejními složkami eh, takové věci zamítli. nevadí velký počet kontrol důvěru je třeba získat ale často ten způsob té kontroly je skutečně nepřijatelný pro civilizovaný svět. děkuji. Děkuji, pan Kalezevský z polského senátu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Na začátku bych chtěl říci, že úplně nechápu to, co řekl řecký kolega. Chce znovu zavést vnitřní hranice v Evropské unii? Včera jsme hovořili o agentuře Frontex. a která hodně souvisí s rozšiřováním šengenského prostoru a s ochranou, a která má na starosti ochranu vnějších hranic. Polsko má zájem o to, aby bylo zajištěno, že budeme mít možnost pohybovat se uvnitř Evropské unie, ale i mimo Evropskou unii bez víz. Jedná se například o oblast e, Ukrajiny, Běloruska a oblast Kaliningradu v Rusku. Já se domnívám, že takovýto přístup je velice důležitý rovněž z pohledu komunikace. Protože Tímto způsobem se Evropská unie a šengenská oblast může přiblížit oblastem, které ještě nejsou součástí EU. Já se domnívám, že šengenský prostor nám umožňuje přiblížit se těmto zemím. A také se domnívám, že bychom měli být schopni ukázat zemím mimo Evropskou unii, že jejich budoucnost je v Evropě a nikoli v Ázii. Děkuji. and Mrs. Jotova from the Libe Committee. Paní Jotová z výboru Libe. Děkuji, pane předsedo. Mám drobnou otázku. Pan eh, Soupens, můžete nám sdělit něco více k záležitosti Bulharska a Rumunska, protože váš tým a vaše pracovní skupina se zabývají touto věcí. A můžete zmínit termíny pro poslední hodnocení těchto sedmi programů u zemí, které mají jako poslední vstoupy do šengenského prostoru. Děkuji. Děkuji. Paní Ernst z výboru Libe. Já, vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji. Já bych chtěla říct dvě věci. První věc je, že eh, jsme zde slyšeli chválu na Schengen, ale Schengen není nic více ani nic méně než rámec, pro jednotlivé země, rámec pro volný pohyb osob. A já si myslím, že se na to musíme dívat realisticky, na to, jak je eh, třeba rozvíjet tento rámec. To je druhá otázka. Pokud jde o lidi v našich zemích, eh, tito lidé chtějí, aby se zlepšovaly jejich životní podmínky. Schengenský systém poskytuje určitý rámec, ale e, neposkytuje konkrétní postup, jak tento rámec realizovat. E, takže to musíme mít na paměti, když hovoříme o této otázce. Druhá věc, SIS 2. Víte, že je to velice sporné z finančních, ale také z technických i politických důvodů. To musíme mít na paměti. Když se podíváme na to, jaká data, jaké údaje by zde měly být eh, sbírány, je to velice citlivé. Já chci položit následující otázku. Minulý týden výbor pro rozpočet Evropského parlamentu rozhodl, že peníze na další rozvoj SIS budou blokovány. To znamená, že prostředky pro další eh, rozvoj, pro přechod na SIS 2 v roce 2011 by měly být blokovány. A mě by zajímalo, jestli zde existuje nějaký realistický časový plán. Existuje zde teď již určité ohrožený eh, vývoje tohoto systému. Moje otázka na naše řečníky je, jak vidíte další rozvoj SIS 2 za těchto podmínek. Já osobně jsem velice skeptická. Možná byste nám k tomu mohli říci svůj názor. Thank you. Mrs. Danoka. Děkuji paní Danoka z výboru Libe. Yes. <clears throat> Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít této příležitosti a položit otázku zástupci rady panu Ceupencovi. Týká se to trochu jiného přístupu k šengenskému prostoru dva členové Evropské unie nejsou a, členov, členy šengenského prostoru, jedná se o Británii a Irsko. Není možné harmonizovat požadavky na přechod hranic, požadavky, které existují v těchto dvou zemích a není možné harmonizovat ani požadavky na víza v radě, ale proběhly určité návrhy týkající se harmonizace požadavků pro tyto dvě země. Existuje zde problém týkající se trvalého pobytu. Lidé, kteří bydlí trvale v šengenském prostoru a zároveň jsou občany třetích zemí. Pro tyto lidi je situace problematická. Existují nějaké kroky pro to, aby se zlepšila ta situace těchto lidí, pokud jde o jejich pohyb, jejich cestování do těchto dvou členských států, tedy do Británie a Irska. A naopak, aby tito lidé mohli, eh, pokud mají trvalé, eh, trvalý pobyt eh, v Británii a v Irsku, aby mohli cestovat do šengenského prostoru. Děkuji. Že máme čas na reakce našich řečníků. Navrhuji stejné pořadí, které bylo v prvním kole. Nejdříve pan Kojpens, máte slovo. Děkuji, budu hovořit eh, holandsky. Všem vám děkuji za vaše poznámky, reakce, otázky. Já jsem si poznamenal několik bodů a mohu se k ním vrátit. Nejdříve bych chtěl zareagovat na to, co zmínil pan Kojo, pokud jde o hodnocení zemí, které jsou již členy šengenského prostoru. A řeknu, že to není zanedbáno. Hodnocení z prvního mandátu jsou prováděny velmi seriózně a to se týká i hodnocení podle druhého mandátu. V loňském roce proběhlo hodnocení Belgie podle druhého mandátu a mohu vám říci, že to proběhlo naprosto seriózně. Řecký kolega zmínil předávání dát, pokud jde o zlepšení spolupráce v oblasti trestní spolupráce. Je to jasný mandát. Předávání trestních dát není součástí tohoto mandátu, ale je důležité dospět k výsledku. Také jsem si poznamenal otázku týkající se lhůty pro přistoupení Rumunska a Bulharska. Mohu vám říci, že hodnocení běží již po určitou dobu a poslední kapitola každého hodnocení je právě hodnocení z hlediska eh, SISu, Schengenského informačního systému. A to je u Bulharska naplánováno na termín 6. až 12. prosince. To bude závěr hodnocení pro tyto země. Velmi stručná reakce nyní na otázku položenou, co se týče Spojeného království a Irska. Existuje řada otázek, které jsou v kompetenci příslušných členských států. A mandát naší pracovní skupiny nám neumožňuje řešit tyto otázky. Takže nemohu odpovědět na vaši otázku, protože to nespadá do pravomoci naší pracovní skupiny. Věřím, že jsem zodpověděl nejdůležitější otázky. Děkuji. Děkuji. Pan Karl Skojo. Děkuji. Tři věci. Za prvé, pokud jde naš, o našeho řeckého přítele. Nelituji rozhodnutí zbavit se národní hranic. Bylo to dobré pro Evropu, dobré pro občany, z důvodu, které jsem uvedl ve svém vystoupení. Bylo to dobré pro svobodu, bylo to dobré pro cestovní ruch. A domnívám se, že život by byl obtížnější pro evropské občany, kdybychom měli znovu zavést vnitřní hranice. Myslím, že by to nebylo správné rozhodnutí. A nenavrhoval bych srovnávat SIS s eh, určitým druhem velkého bratra. Pokud se někdo snaží vstoupit přes vnější hranici do Portugalska, znamená to stejnou věc, jako kdyby vstupoval do Španělska nebo do Francie, protože nejsou tedy hra, vnitřní hranice. A policie na eh, vnějších hranicích musí vědět, jaké jsou signály vyslané z jiných členských států, protože jinak nemůžeme zachovat vysokou míru bezpečnosti, abychom si přáli. A samozřejmě, když hovoříme o nových technologiích a velkých databázích, hrozí riziko, že vznikne nový velký bratr. Ale proto máme přísná pravidla pro ochranu osobních údajů a soukromí těchto údajů. A mělo, měli bychom být pišní na pravidla, která existují a na způsob, jak je uplatňujeme. Pokud jde o druhou generaci SISu, tady bych chtěl podtrhnout, a už to zaznělo, že Evropský parlament rozhodl o zmrazení rozpočtové položky. To znamená, že tuto položku odblokujeme pokud Evropská komise nám poskytne veškeré informace, které požadujeme. Podle mého názoru potřebujeme druhou generaci SISu. SIS 2 je potřeba. Z celé řady důvodů, ale zejména z důvodu bezpečnosti. Já jsem stručně o tom hovořil ve svém vystoupení. Mimo jiné proto, protože budeme disponovat biometrickými údaji. A v současnosti na našich hranicích čelíme problému, to je problém, takzvaný problém Johna Smithe. Když zadržíme někoho, kdo má stejné jméno jako jiná osoba, která je v systému, a pokud Karlo Coelho bude v systému a já budu chtít překročit hranici, tak počítač řekne, Karlo Coelho je nebezpečný, ale jde o jinou osobu. Tedy kdyby, až bude mít SIS biometrické data, bude tam můj otisk prstů, tak můžu dokázat, že já prostě nejsem tou osobou, která je v systému a která je předmětem hlášení. Zavedení biometrických údajů je vlastně bojem proti falešné totožnosti a proti krádežím eh, dokladů a propojení jednotlivých eh, signálů poplašných zpráv je způsob, jak zajistit větší bezpečnost. Řekněme, že bylo odcizeno vozidlo a jediný způsob, jak se dotázat v systému, je, je zda toto vozidlo je odcizené nebo nikoli a žádná další informace není poskytována. A propojením těch eh, informací můžeme propojit Eh, vozidlo s osobou a s určitým trestným činem. A policejní přístup je úplně odlišný, pokud je vozidlo, zda určité vozidlo souvisí s nějakou eh, kriminální sítí, s pedofilní sítí nebo jinou zločineckou organizací. A Tyto informace budou poskytovány v druhé generaci šengenského informačního systému a proto ten systém potřebujeme. A poslední odpověď pro paní Jotovou a kolegyni z Bulharska. Týká se přistoupení Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru. Já jsem zde přijal místo předsedu vlády Bulharska, který je také ministrem vnitra Bulharska minulý týden. A e, sdělil jsem mu, že pro Evropský parlament existuje politická priorita. My si přejeme, aby Bulharsko a Rumunsko se připojili k šengenskému prostoru, protože patříme do jedné evropské rodiny. Je to naše politická vůle. Ale když hovoříme o Schengenu, politická vůle nestačí. Je třeba, aby bylo, bylo schváleno hodnocení a do těchto mechanismů Evropský parlament zatím zapojen není. Je to čistě mezivládní zážitost. Právě teď pod předsednictvím pana Kojpence. Členské státy musí ověřovat, zda jsou vytvořeny veškeré podmínky podle všech kritérií a to musí proběhnout na základě jednomyslnosti všech hlasů. Tedy pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, vlastně ti musí dokázat, že jsou schopni se plně zapojit do šengenského prostoru. A my si přejeme, abyste byli v naší společnosti ale musíme zajistit vysokou míru bezpečnosti, protože vzájemná důvěra je naprosto nezbytná. Je třeba mít důvěru, že kontroly, které provádí Bulharsko a Rumunsko na bulharských a rumunských hranicích, jsou stejně kvalitní jako kontroly, které provádějí ostatní členské státy na vlastních hranicích. A věřím, že toto hodnocení dobře dopadne a že bude možné, aby se tyto státy k nám připojily co nejdříve. Děkuji. Děkuji, pane Coelho. A nyní paní Escofie. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych především odpověděla na jeden bod. Ale mm, úvodem bych řekla, že podle eh, eh, řečníků dedukuji, že eh, Schengen je především o občanech a o to jde. V tom je ta základní hodnota chránit, zabezpečit, garantovat svobody občanů v šengenském prostoru. To je ten signál, který musíme vyslat a je silný. Pokusím se vám říci, eh, co si myslí francouzský stát o těch nedávných událostech, které jste zmínil. Je pravda, že to asi se nelíbí některým zpřáteleným zemím, možná, že to ani nebylo pochopeno eh, tak, jak eh, to mělo být pochopeno za těch daných podmínek. Řekla bych, že dnes ve Francii my jsme Eh, vlastně objevili, že asi 11 milionů, z čehož 9 milionů tedy vlastně lidí žijí v, v obrovské chudobě. To je úplně čtvrtý svět, jak bych řekla. A my také máme i mm, eh, tam lidi, kteří jsou diskriminováni ve své rodné zemi. A takže my musíme takovéto osoby lépe integrovat, ano. A je jasné, že se to stává evropským problémem. Zde chci zdůraznit, že vláda si myslím několik měsíců se neustále snaží, protože velice často eh, do Bukurešti jsme vysílali naše různé emisary a ti se eh, scházeli s příslušným ministrem, který má na starosti integraci Romů. A mm, Rumunsko takto se zavázalo, že eh, i Eh, na pařížské eh, prefektuře bude mít čtyři úředníky, kteří budou pracovat právě na eh, rozbíjení těch převaděčských sítí, takže ta spolupráce již byla vytvořena. A to bylo to první, co jsme chtěli. Ano, důstojnost těchto osob. Francie mm, několikrát se vracela k tomuto a i nedávno a vláda to řekla velice silně. A řekla, deklarovala, že vždy chtěla aplikovat, plnohodnotně aplikovat evropské právo. Možná, že třeba ten jazyk byl nešikovný a já e, nechci to nějak komentovat, omluvte mě. Já jsem ale porozuměla, předám to dál. Každopádně dnes Eh, náleží, přísluší každému členskému státu, aby zajistil dodržování práv. A je to na státu původu, aby na sebe vzal odpovědnost vůči vlastním občanům. Svoboda pohybu, mm, posvěcená článkem 3 smlouvy, to neznamená, že někdo se zbaví E, e, nějakých vlastních občanů, kteří žijí v takové e, špatné situaci, ale naopak ten stát jim musí pomoci, aby žili důstojně. A všechny tyto aktivity, ty byly prováděny za dobré koordinace mezi státy a s porozuměním těchto států. A já myslím, že my bychom eh, eh, měli umět tedy i zapomenout na ty minulé epizody, ale do budoucna je jisté, že francouzská vláda bude eh, plně podporovat a pomáhat a hm, již, již to hm, jasně deklarovala, protože hm, prezentovala program finančních, velké finanční pomoci a francouzská vláda bude i kontrolovat, že každý výdaj skutečně bude eh, určen k tomu, aby se pomáhalo těmto sociálně slabým občanům, aby mohli žít důstojně, jak jim náleží. Děkuji, děkuji, děkuji vám všem. Podařilo se nám to včas, kdy jsme eh, probrali oba panely, oba bloky, které jsme si naplánovali a teď eh, Začneme s závěrečným blokem, což jsou závěrečné poznámky. A zde bych vyzval paní Olgu Zrihen, senátorku Belgického senátu, abychom mohli tedy přistoupit k závěru a e, otevřít diskuzi.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 Mrs. Uh, Feyen. Yes. À bientôt. J'essaierai de passer cette. Dear colleagues, honorable members. Kolegové, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji všem za součinnost předem. A tak prosím, usaďte se, abychom mohli hladce zvládnout závěrečnou část našeho semináře. To je závěrečná část, ale i, eh, i při ní mohou poslanci vystoupit a zúčastnit se diskuze po té, co si vyslechneme Eh, eh, dvě prezentace závěru. Za prvé to eh, jsem já, jako předseda výboru Libe, a já se budu snažit, abych to časově zvládl, tak aby jste i mohli by zvládnout vaše odlety, odjezdy, protože víme, že jste z různých členských států a Ještě jednou dovolte, abych poděkoval vám, protože pro nás to bylo potěšení a čest eh, zde vás uvítat na půdě Evropského parlamentu, protože meziparlamentní výbor je důležitým forem eh, pro společnou výměnu názorů a společné diskuze mezi členy národních parlamentů z různých zemí EU. A e, je to i příležitost pro členy našeho parlamentu. Mm, tady mm, při těch závěrech nehodláme opět e, otevírat téma a mm, doplňovat nové věci, protože já myslím, že již jsme hodně slyšeli Eh, slyšeli jsme to hodně eh, při naší zajímavé a plodné diskuzi, takže dovolte jenom, abych učinil pár poznámek závěrem. Abych řekl, jak já vnímám, vnímám tuto novou fázi spolupráce mezi námi, tak já to vnímám tak, že vlastně píšeme novou kapitolu evropského procesu. A myslím si, že tím důležitým milníkem hm, byla Lisabonská smlouva a nabití účinnosti smlouvy. To hodně pro nás znamenalo znamená, protože nyní celý ten prostor svobody, mm, bezpečnosti a práva, který vlastně poprvé byl zakotven eh, v roce 97 Amsterdamskou smlouvou, tak konečně mm, se tento prostor stal plnohodnotným, samostatným evropským cílem. Je to eh, téma per se, mm, které znamená také stálou interakci mezi národními úrovněmi a evropskou úrovní, tedy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, mm, které eh, se budou společně snažit lépe eh, zajišťovat tento prostor svobod, bezpečnosti a práva eh, občanů, včetně včetně základních práv, která se stala nedílnou součástí Lisabonské smlouvy. Máme chartu lidských práv, která je nedílnou součástí smlouvy což je bezprecedentní. A na to nesmíme zapomínat. Lisabon nejenom je eh, nějakou rekodifikovanou verzí eh, smlouvy o EU, smlouvy o fungování EU, ale je tam i charta základních práv, která je nyní právně závazná, což znamená, že občan se stal ústředním kamenem. A, a s tím, že i e, e, díky tedy té demokratické kontrole nebo demokratické zodpovědnosti e, naše činnost bude více legitimizována. Samozřejmě s tím, že musíme vždy brát na zřetel principy subsidiarity a proporcionality, což o to e, e, více platí právě teď v této době, kdy se posiluje spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Musíme tedy spolupracovat e, a čeká nás dlouhá cesta. A tento náš dialog je velice důležitý právě proto, abychom nalezli tu evropskou bezpečnostní strategii a aby ty orgány, které mají plnit tento úkol, především výbor KOSY, tak aby e, se staly takovým doplňkovým nástrojem pro ty národní bezpečnostní strategie. Je e, proto důležité definovat e, evropskou legislativu v tomto smyslu. My jsme kvitovali s potěšením veškeré poznámky, které zde padly, včetně těch kritických, protože to je něco, o čem také se musí diskutovat. Což vlastně byl i případ našeho semináře. Také náš seminář nám ukázal, že jsme vstoupili do nové fáze operativní spolupráce A e, e, i pokud jde o e, tu konstelaci těch agentur, které zasahují do tohoto prostoru svobod, bezpečnosti práva, které se staly významným nástrojem pro spolupráci mezi členskými státy, nicméně musí být součástí koherentní, systematické strategie, abychom se vyhli duplikacím s tím, že musíme respektovat proporcionalitu a Eh, operativní solidaritu. To je něco, z čeho budou profitovat ve finále všechny členské státy. Proto je nutné, aby tato spolupráce, eh, eh, jejich spolupráce byla pod striktním dohledem Evropského parlamentu a národních parlamentů, tedy aby byla pod dohledem obou úrovní. Což znamená, že komise teď by měla urychlit takzvaný eh, proces lisabonizace těchto agentur a sítí, tak aby ty legislativní návrhy byly připraveny do konce roku 2011, tedy dva roky po datu účinnosti Lisabonské smlouvy. Víme, že jednání probíhají, eh, vyžádá si to určitý čas, nebude to vůbec snadné, ale náš výbor chce uzavřít vyjednávání o těchto návrzích eh, do roku 2013. Víte, že Lisabonizace toho bývalého eh, třetího pilíře a jeho aky, mm, že na to máme zde pět let, pětiletou luhuty, ale nechceme to vyčerpat až do konce. Chtěli bychom to udělat dříve. Eh, zároveň i apelujeme na instituce a členské státy, aby našly pragmatické řešení, tak abychom měli eh, veškeré nezbytné informace, které pro tu demokratickou kontrolu nebo ten demokratický dohled potřebujeme, což je nutné proto, abychom mohli řádně plnit úkol, eh, eh, ke kterému jsme se zavázali našim občanům. Proto navrhuji, aby všichni účastníci této konference, aby aby byli co nejvíce v kontaktu s výborem LIBE našeho parlamentu, tak abychom pracovali i neformálně a vyměňovali si informace pravidelně. A za tímto účelem navrhujeme příští schůzi, která bude vlastně navazovat na tento seminář eh, i u příležitosti nadcházejících eh, předsednictví, a to ve stejném formátu, abychom zanalizovali, eh, prověřili, hm, co bylo zlepšeno a co ještě ne. A já tedy bych chtěl, aby eh, veškerá ta hodnocení agentur měla určitou politickou hodnotu. Tedy všech těch agentů, které spadají do tohoto prostoru, ať je to Europol, Eurojust, Frontex, eh, Schengenské instituce. Poněvadž my zde, my jsme parlament, eh, my jsme všichni poslanci, poslankyně a tady jde o parlamentní dohled, parlamentní kontrolu a nezapomínejme, že zapo- zastupujeme občany. Tady, a to je ten velký krok eh, v důsledku Lisabonské smlouvy, eh, protože ta není už jenom o měně, o trhu, o jednotném trhu, o jednotné měně, ano. Mm, a ale eh, ten úspěch Evropské unie nezávisí na úspěšnosti jednotné měny, ale závisí to na implementaci té klíčové myšlenky a to je evropské občanství a tady musíme udělat krok vpřed. Samozřejmě s tím, že musíme znát naše limitace. Tak, jak jsme zde několikrát slyšeli, teď zatím tady to není úplně jasné všechny instituce a agentury spojené s prostorem eh, svobod, bezpečnosti a práva nebudou nahrazovat nebo členské státy v těch jejich kompetencích. Ne, nebudou je substituovat, budou pouze poskytovat součinnost a koordinaci. Jsou to nástroje pro koordinaci a součinnost. A mm, mm, s tím, eh, že eh, mají tedy Eh, spojovat členské státy, tak aby všichni sledovali společný cíl. Ono to vypadá velice těžké, ale již byl učiněn velký pokrok a za velice krátkou dobu. Ještě před nedávnou dobou jsme byli na začátku, tak jak eh, tady někdo připomněl, před 25 lety byl učiněn první krok, kdy byla vytvořena ta šengenská koncepce. U zrodu stálo pět států a teď tam je téměř celá Evropská unie a plus ještě některé nečlenské státy které se zúčastní tohoto režimu. Máme zde eh, Dublinskou umluvu a eh, další nástroje, které i hm, zajistili ten pokrok, což je dobrá předzvěst také bylo zde jasně řečeno, že existuje určitá rezistence ze strany národních států. To je něco, s čím musíme žít. Máme zde některé příklady, které jsme slyšeli. Připomínám e, případ toho evropského Eh, tedy úřadu Evropského veřejného eh, žalobce, to na to Španělsko konalo seminář, eh, kdy šlo o to právě jednat o těchto dalších nových orgánech, které mají být vytvořeny po té, co vstoupí v účinnost Lisabonská smlouva, protože to je součástí celé té logiky evropské integrace, kdy Mm, je zcela logické, abychom společně řešili naše společné problémy a abychom eh, přijímali i skutečně evropská řešení na ty společné problémy. Což neznamená, že budeme mít eh, společný eh, evropský trestní zákonník či trestní řád. Ne, ale bude to znamenat konvergenci. Bude to znamenat, že musíme eh, eh, musíme slaďovat naše eh, právní koncepce, instituty a musíme společně i definovat ty skutkové podstaty, ty typy jednání, které jsou trestným jednáním a které třeba trestně stíhat. A to především s ohledem na ty mezinárodní hrozby a na mezinárodní trestnou činnost, kterou členský stát nemůže řešit sám. Je to tedy hodně problémů, hodně výzev a teď skutečně závěrečná poznámka. Doufáme, že eh, že tady jsme vyslali signál, že chceme spolupracovat dohromady, nejenom na té technické úrovni. Ano, to je důležité, protože to je vysoce odborná věc, o tom není pochyb. Ale je pravda, že Lisabonská smlouva nám věci neusnadnila, naopak, protože tady ta míra eh, tedy eh, té odbornosti, té techničnosti je daleko vyšší, je to náročnější než dříve v historii EU. My musíme spolupracovat, musíme se naučit, jak Eh, společně hm, intervenovat a aby to k něčemu také bylo, aby to mělo smysl, aby to mělo praktický dopad. Abychom tímto eh, posloužili právům našich občanů. Je to otázka nejenom technická, ale i politická. To znamená, my tady se musíme snažit, aby eh, hm, lidi Eh, měli lepší povědomí o tom, co se děje. Včera a dnes eh, jsme viděli, že zde existuje určitý zmatek eh, a nepochopení. Někdy si to sami musíme sobě objasňovat vůbec, jak to je a jak to není s Lisabonskou smlouvou. Jak to je a jak to není s těmi institucemi, agenturami. Jak to je a není s Frontexem či se Schengenem pokud sami sobě musíme si to všechno vysvětlovat, tak o to více musíme se snažit o lepší komunikaci vůči občanům, protože oni nevědí, co se tady děje. Tudíž bychom měli komunikovat s našimi občany a společně se snažit a vysvětlovat jim, že se o ně staráme, že jde o jejich práva, základní práva, práva občanů a že my tady vytváříme ty sofistikované režimy a struktury eh, a různá fóra pro spolupráci mezi parlamenty třeba, právě proto, abychom jim lépe sloužili. A nyní dám slovo paní Olze Zrihen, senátorce Belgického senátu. A hned poté mm, závěrečná diskuze. Merci. Děkuji za udělení slova. Dovolte mi jako bývalá europoslankyně a členka výboru LIBE. V současnosti jsem však v instituci federálního státu, ale je jasné, že ta slova, která řekl kolega, jsou velmi důležitá. Silný pocit nepochopení a neprůhlednosti u všech schvalovaných evropských mechanismů, zejména v oblasti bezpečnosti a občanství. To jsou velmi důležité aspekty. Víte dobře, že máme evropské problémy, abychom prosazovali některé výhledy týkající se evropského území v oblasti ekonomické, ale co se týče kontroly a Zastoupení v oblasti svobod občanů, tak je zřejmé, že snaha po průhlednosti, snaha po odpovědnosti zdaleka nejsou věci, které by občané přijímali za své. Konečně máme za to, že je nezbytné spojovat Evropský parlament a národní parlamenty tomto společném postupu. A otázka demokratické kontroly souvisí s navýšením operačních kapacit jak Europolu, tak Eurojustu, protože od jejich vzniku až do současného stavu došlo k významnému vývoji. Říkáme to tedy, pokud jde o demokratickou kontrolu, je zásadní, aby Europol byl odpovědný a transparentní jak vůči členským státům skrze správní radu Europolu, tak vůči Evropskému parlamentu. A dobře víme, že se šíří někdy pocit, že vlastně vlády mají převahu oproti parlamentům. A pokud jde o Evropský parlament, a Europol vše není dostatečně jasné. Když hovoříme o pravomocech, o výběru jednotlivých eh, kapacit. A z hlediska národních parlamentů zaznívají také stezky po nedostatku kontroly. V roce 2002 jsme již uvedli, že je třeba získat eh, právní prostředky a institucionální rámec, který by skutečnou demokratickou kontrolu. A můžeme se dohodnívat, že návrhy, tak jak byly učiněny v Lisabonské smlouvě, už nejsou v rozporu s, se zapojením národních parlamentů do kontroly Europolu. A dokonce k tomu spíše vyzývají, protože nařízení, která budou určovat strukturu a fungování, působnost a úkoly Europolu, budou také stanovovat způsob kontroly ze strany Evropského parlamentu a do této kontroly jsou také zapojeny národní parlamenty. Ale ta otázka zůstává stejná. Jakým způsobem má tento vztah mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty vznikat? Kolega sdělil, že by to mělo být efektivnější, relevantnější. Tady se nepohybujeme na půdě automatického technokratického rozhodnutí, ale třeba skutečně, aby vznikala určitá politická přidaná hodnota týkající se práv občanů. A kromě toho také je třeba, abychom měli možnost jim umožnit přístup k informacím, zejména kvalitnějším informacím. Jde o určitý vztah důvěry vzhledem k národním parlamentům a také důvěry vzhledem k Evropskému parlamentu. Ano, skutečně existuje kontrola rozpočtová, ale je tato rozpočtová kontrola skutečně v jádru parlamentní kontroly? V některých věcech určitě, ale je třeba zjistit, zda v národních parlamentech, a to je práce právě pro misi Dominicí, tedy je třeba, aby tyto par- národní parlamenty byly zapojeny i do těchto aktivit. A bylo by také třeba vytvořit smíšený výbor spojující Evropský parlament a národní parlamenty. To je otázka vedlejší jak často by takový výbor měl zasedat, jaké by byly jeho pravomoci. A bylo by třeba, aby existovala národní delegace při Europolu v každém národním sboru. Je vždy škodlivé, když se konají takováto jednání, jako je to dnešní, abychom je opouštěli se zbožnými přáními. Kolega řekl, že bude dobré se opět setkat, ale měli bychom se setkat a neměli bychom si říct, že jsme neurazili žádný kus cesty směrem dopředu. Pokud je o Eurojust, jasné, že článek 85 eh, základní smlouvy upravuje, že parlament, národní parlamenty jsou zapojeny do posouzení činnosti. A jasné, že článek 85 odstavec 1 požaduje větší transparentnost, pokud jde o demokratickou legitimnost eh, trestního stíhání. A národní parlamenty jsou upraveny v článku 68, 69 a článek 70 předpokládá, že národní parlament mají být informovány o hodnocení o Eurojustu. Můžeme tedy říci, že máme nástroje i prostředky pro provádění kontroly a hodnocení. Avšak následná otázka musí být, kdo z nás v národních parlamentech bude eh, požadovat ty hodnotící zprávy. A pokud tyto hodnotící zprávy jsou předkládány v národních parlamentech, kdo se bude snažit zkoumat, zda jsme schopni společně číst a vykládat tyto zprávy. Protože když budeme chtít hodnotit a srovnávat, Měli bychom minimálně mezi sebou vést dialog o očekávání a o zpětné vazbě, kterou očekáváme od té kontroly. A až dosud, pokud se nepletu, rozhodnutí rady, které upravuje Eurojust, předpokládá pouze informace radě a parlamentu o činnosti Eurojustu. Dovolte mi tedy, abych vás opět oslovila. Můžeme zkoumat následující otázky zda rozšíření na národní parlamenty ustanovení článku 32 rozhodnutí Rady z roku 2002 by umožnilo provádět skutečné vyhodnocení činnosti Eurojustu. Neměli bychom předpokládat posílení a je třeba zkoumat i pro Eurojust společnou společný mechanismus ve formě smíšeného výboru se vším, co to znamená? Samozřejmě. Zdůraznila bych skutečnost, že parlamentní kontrola znamená kontrolu zástupci občanů, zástupci rozhodnutí občanů. A takto bychom poskytli ještě větší záruky občanům o naší vůli, že vlastně vytvoření těchto dvou agentur nemá za cíl posílit kontrolování občanů, ale mnohem více poskytnutí nových záruk, že budeme dbát bezpečnosti, ochrany jejich práv a zejména ochrany demokratických svobod v tom obrovském státu složeném z 27 států. A demokratická kontrola musí být i nadále odpovědná a zejména nesmírně transparentní, aby důvěra v celý mechanismus byla zachována. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Zrihen. A nyní máme ještě čas na naši závěrečnou rozpravu. Nejdříve signora de Girolamo z, z italské poslanecké sněmovny. Děkuji, pane předsedo. Otázky, o kterých jsme jednali, samozřejmě budou mít velký dopad, jak na evropské úrovni i na úrovni členských států. Svoboda, bezpečnost, boj proti terorismu, organizovanému zločinu boj proti nezákonné imigraci. Samozřejmě i ty integrační politiky, to jsou eh, věci velice propojeny, ale zatím členské státy nemají dostatečné prostředky, aby proti ně mohli sami bojovat. Proto je třeba mít společnou politiku v této oblasti. Určitě Evropská unie používá eh, více a více agentury, eh, což vypadá adekvátní, ale ty agentury by měly mít nezbytné mm, prostředky, vybavení, finanční, materiální také. A nestačí jenom vůle spolupracovat. Mm, a eh, tak, jak bylo řečeno včera, pokud je o Frontex, tak Frontex musí eh, být vybaven, ale to tež platí i pro Eurojust a Europol a určitě je potřeba větší spolupráce ve smyslu výměny informací, což i prospěje boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Kontrola vnějších hranic. Zde eh, bychom eh, měli zabránit tu hanbu a to zneužívání, vykořišťování různých osob, kteří se dostávají k nám na naše území a zde třeba Itálie, ta je geografice, veli, geograficky velice exponována eh, těmto eh, vlnám, těmto tokům a je třeba, aby ostatní s námi tedy byli solidární. Včera i zde zde se o tom hodně hovořilo v sále, protože je třeba zajistit samozřejmě tu správnou rovnováhu mezi bezpečností a základními právy. Základní práva jsou nezbytná právě pro přenos kompetencí z národních států na evropskou úrovni. Zde musí být to doprovázeno garancemi a proto je třeba mít adekvátní nástroje a e, i, e, i je třeba, aby ty agentury, kterých se to týká, před, e, skládaly pravidelně účty, tedy zprávy předkládaly udělali. Je třeba, aby ale do toho hodnocení se zapojili všechny národní parlamenty, aby koncipovali politiky těchto agentur, abychom využili eh, ty, eh, tu různorodost eh, našich politik v členských státech, právě proto, abychom garantovali lepší politiku boje proti těmto jevům, jako je Eh, eh, eh, mezinárodní zločin a podobně, tedy všechna ta témata, která jsou pokryta stokholmským programem. Zde my jsme tedy apelovali na Evropskou komisi, aby i předtím, než bude předkládat normativní návrhy, které se týkají Eurojustu a Europolu, aby předložila hodnocení dopadu. Zde mm, ale ta konzultace, která byla provedena, ta je jasná. Zde je třeba nalézt proveditelné, praktikovatelné řešení, vyvážené, tak, abychom se vyhnuli i některým podezíráním, která by mohla existovat, že třeba jeden stát je zvýhoděn oproti ostatním. A je třeba, abychom měli jistotu, že bojujeme skutečně efektiv, že, pardon, že bodujeme skutečně efektivní prostor eh, svobody, bezpečnosti a práva. Děkuji, děkuji vám, paní Karidž, pan, pan Karidžis eh, z řeckého parlamentu. Diskuse, kterou jsme zde vedli poslední dva dny, je podle mého názoru dobrá zkušenost pro nás všechny. Jeden závěr zní, že Evropská unie v této důležité oblasti svobody, bezpečnosti a práva musí jít dále, a to rychleji. A v mnoha oblastech stále ještě eh, pokulháváme a my v národních parlamentech a v Evropském parlamentu se musíme snažit o to, aby se věci dostaly dále. Během těchto dvou dnech se nám podařilo eh, navázat intenzivnější spolupráci a také se domníváme, že jsme se utvrdili v tom, že eh, instituce Evropské unie stejně tak jako národní parlamenty musí chránit občany před nelegální imigrací, a před a přeshraničním zločinem a tak dále. Je jasné, že zde potřebujeme politiku na Evropské unii, které, na úrovni Evropské unie. A to je zcela zásadní pro ochranu našich občanů a pro ochranu základních práv. Kromě toho je důležité, abychom dnes odešli z tohoto sálu a všichni pochopili, že Členské státy jsou problémem nelegální imigrace různým způsobem zatíženy. Italská kolegyně hovořila o Itálii, já hovořím o Řecku. Existují zkrátka země, které musí nést velkou zátěž na svých ramenům, pokud jde o organizovaný zločin, pokud jde o obchod s drogami a pokud jde o nelegální imigraci. společ- skutečná solidarita se nemusí, nesmí omezovat jenom na slova. Je třeba vidět činy. Potřebujeme finanční prostředky, ale potřebujeme také politická rozhodnutí, která nám umožní řešit tyto problémy. A bohužel jsme na tyto problémy nedostali během posledních dvou dnů ještě žádné odpovědi. Pro nás je velmi důležité to, abychom mohli chránit vnější hranice Evropské unie. Dále je podstatné, řešit otázku Turecka. Turecko se neustále angažuje ve středozemním moři a to je něco, co musíme zcela kategoricky odmítnout. Musí to udělat všechny členské země Evropské unie. Není možné, abychom v této oblasti byli rozděleni. Musíme vystupovat jednotně a musíme se pokusit uzavřít také odpovídající dohody Samozřejmě nejdříve se musíme eh, dohodnout na tom, eh, co by v dohodách mělo být. Pokud jde o Frontex a Europol, Myslím, že jsme zde toto téma dobře eh, prodiskutovali, ale dopo, do, do, dokud se nebudou občan, češ, evropští občané cítit bezpečně, nebude existovat žádná důvěra mezi evropskými občany a Evropskou unii. Musíme si být vědomi toho, že je naší povinností v národních parlamentech a v Evropském parlamentu snažit se řešit eh, tyto problémy, snažit se eh, přemostit tuto propast, která vyplývá ze všech studií a průzkumu veřejných mínění. Musíme poskytnout odpovědi našim občanům a musíme jim poskytnout prostor bezpečnosti. Pane předsedo, souhlasím s vámi není možné, abychom se starali jenom o evropskou měnu, o hospodářskou politiku a tak podobně. Musíme provádět také ty politiky, které pomáhají evropským občanům v každodenním životě a které se dotýkají také jejich bezpečnosti. Děkuji paní Gomez z výboru Libe. Děkuji, pane předsedo. Tato diskuse byla skutečně velice užitečná. Měli bychom takovéto akce organizovat i nadále zde v Evropském parlamentu a setkávat se s kolegy z národních parlamentů. Chtěla bych zdůraznit jednu věc. Při diskusích během těchto posledních dvou dní se jasně ukázalo, že jsme učinili, učinili velký pokrok. Před dvěma desetiletími by si nikdo nemyslel, že se dostaneme tak daleko s ohledem na tradiční suverenitu našich členských států. Z tohoto důvodu je teď pro nás jako poslance nesmírně důležité, a abychom zamítli to, že je nutné neustále zdůvodňovat, proč je třeba dělat další pokroky. Další pokroky při budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva a při zajišťování bezpečnosti našich občanů. Je jasné, že je třeba učinit celou řadu kroků také s ohledem na evropského veřejného eh, žalobce. Žijeme v době, kdy existují eh, přeshraniční zločinecké organizace, které využívají nejrůznějších možností pro páchání zločinu. A bez úřadu Evropského veřejného žalobce se nám nepodaří chránit práva a bezpečnost evropských občanů. Hodně se zde hovořil o Schengenu, kolega Carlos Coelho jasně poukázal na to, že v tomto kontextu jde o ochranu evropských občanů. Jde o ochranu občanů vůči vnějším nebezpečím. Ale občas zapomínáme na vnitřní nebezpečí. A já se domnívám, že právě evropský veřejný žalobce by byl schopen řešit nebezpečí jak zvnějšku, tak zevnitř. Já si myslím, že v některých oblastech existují i nadále nedostatky, pokud jde o bezpečnost. A domnívám se, že my jako poslanci máme za úkol nejenom naplňovat eh, parlamentní dohled, ale musíme se snažit také o překonávání překážek. Překážek, které kladou členské státy, které kladou politici, kteří stále ještě nepodporují takovýto eh, nástroj, tedy nástroj Evropského veřejného žalobce, který by měl nadnárodní pravomoci. Europol, Eurojust, Frontex a Schengen představují možnost spolupráce mezi národními úřady a přinášejí přidanou hodnotu pro bezpečnost našich občanů. Pan Piotrovič z Polského senátu. Děkuji bardzo. Děkuji, pane předsedo. Vyslechl jsem si celou řadu zajímavých příspěvků během diskuze v těchto dvou dnech a bez pochyby to vypadá, že Evropská unie potřebuje řádně fungující instituce, to je pochopitelné, ale také musíme vystupovat opatrně, protože byrokracie, administrativa ráda bují a proto musíme k tomu přistupovat s mírou. A proto jsem skeptický e, k vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce. V podstatě taková instituce bez právních nástrojů nemůže dobře fungovat. A podle mě bychom měli používat stávající instituce a nevytvářet nové. Konkrétně bychom měli přijmout opatření pro posílení spolupráce mezi <clears throat> státními zastupitelstvími členských států. Vím ze zkušenosti, že tady jsou velké nedostatky. Třeba mm, vzájemná právní pomoc mezi eh, úřady státních zastupitelství. Takže jinými slovy, nevytvářejme nové instituce, ale využívejme instituce, které již máme. Obávám se, že příliš velká byrokracie naopak poškodí naši spolupráci. Děkuji. Pan Dias de Mera z výboru Libe. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. E, za prvé bych chtěl pozitivně ohodnotit e, i tady to vaše rezime, které jsme slyšeli z pódia. A zde mám takový námět, e, tedy jak přispět k, diskuze, k diskuzi do budoucna, jaký by měl být postup, tedy kontroly nad agenturami. Samozřejmě, nejoperativnější by byl ten formát, který my jsme již předložili, když jsme diskutovali o rozhodnutí rady, když jsme hovořili o smíšeném výboru. A to i řekla paní senátorka. Smíšený výbor mezi výborem Libe a e, příslušnými výbory národních parlamentů. Tento smíšený výbor by mohl fungovat e, buď e, Eh, jaksi v, kompletně v plénu, anebo v omezené míře. A třeba hm, by se hm, setkával dvakrát do roka, eh, plus ještě na případných mimořádných schůzích, kdyby to bylo nutné. A místo Brusel. A obsah? V tom základním formátu ten obsah to by byl rozpočet Eh, tedy ta část návrhu rozpočtu, která se toho týká, i ta část plnění rozpočtu, která se toho týká. A druhá otázka, cíl kontroly. To, jsou, to je ta eh, činnost eh, daných agentur za ten rok a poté i návrh činností a plnění těchto činností by se hodnotilo. A třetí oblast jmenování a ukončení funkce ředitelů a prezidentů těchto agentur. A poslední čtvrtý námět na obsah je, že by se eh, předkládali hm, ty Eh, informace o různých eh, mimořádných událostech, abychom i toto měli pod kontrolou. A takto bychom tedy i měli mít možnost eh, být informováni od funkcionářů těchto agentur na naši žádost o případně mimořádných případných mimořádných událostech. Děkuji paní Alfano z výboru Libe. Děkuji, pane předsedo, děkuji především za to, že jste uspořádal tento seminář, poněvadž určitě to je příležitost pro národní parlamenty, aby lépe i pochopili, čím my se tady zabýváme, abychom případně mohli rozptýlit určité pochybnosti. Třeba, jak vy jste sám řekl, že někdy existuje takový zmatek nebo není jasné, hm, eh, jaká je role, jaké jsou kompetence a podobně. A bohužel Eh, jsme to konkrétně viděli i eh, když jsme si eh, vyslechli tady zástupce italského parlamentu. Na rozdíl od tedy národních parlamentů, tak zde my tedy se zodpovídáme ne nějakým premiérům a podobně, ale 400 milionům občanů. Takže je zcela normální, že ano, mm, členské státy, členských států eh, samozřejmě eh, mm, musí mít také na paměti eh, důstojnost eh, vlastních občanů a je zcela normální, aby náš parlament, eh, pokud tomu tak není, na to poukazoval. Náš výbor již několik měsíců nejenom tedy se zabývá otázkou, jako je smlouva mezi Itálií a Libií, ale také i my sledujeme to vyjednávání, které probíhá teď mezi Radou a Libií. A my jsme viděli, jak je těžké vůbec získat informace o této smlouvě s Libií a náš výbor je velice bdělý, především eh, mm, mm, nad eh, těmito, vůči těmto smlouvám a vyjádřili jsme velký údiv nad nimi. A zde eh, některé věci nejsou správné a korektní a když vidíme, že ty věci z členských států nejsou korektní, tak to znamená, že my na ně upozorníme a jsme vůči nim bdělí a ne, že to budeme krýt. Děkuji. Grazie, onorevole Alfano. Dostáváme se na konec této části a nevidím, že by se někdo další hlásil, že by se hlásil někteří další poslanci, takže myslím, že bude správné, když přejdeme k závěrečným projevům, k závěrečným připomínkám. Začnu já. Nejdříve bych chtěl zdůraznit, že ehm, nehodlám odpovědět na to, co jste zde zmínili. Já si myslím, že zde zaznělo mnohé, z čeho se můžeme něco naučit. Tato výměna názoru byla nesmírně zajímavá a obohacující pro nás všechny. Já mám pocit, že nás všechny nějakým způsobem osvítila, pokud je o ta témata, o kterých jsme hovořili. Já doufám, že veškeré podklady, veškeré ty myšlenky využijeme ve chvíli, kdy eh, se vrátíme k naší normální práci v národních parlamentech nebo v Evropském parlamentu. Doufám, že zpracujeme veškeré tyto informace a veškerá tato hodnocení, tak abychom mohli lépe pracovat v této oblasti. Abych to schrnul, abych schrnul některé ty body, které zde zazněly. Myslím si, že mnoho poslanců, především v této poslední části diskuse, a zdůraznilo následující. Za prvé, důležitost časového faktoru. To je zcela zásadní věc. Ano, eh, byli jsme rádi, že za tak krátkou dobu jsme byli svědky tak velkého pokroku. Před 15 lety bychom něco takového nečekali. Nyní eh, máme Frontex a skutečně eh, funguje eh, dobrým způsobem. Zazněly zde některé příklady jeho fungování. A není to náhoda, že když se hovoří o Frontexu, je slyšet hodně Španěly, Italy, Řeky, Malčany častěji než eh, jiné hlasy, například hlasy ze Skandinávie. Skutečnost je taková, že Frontex před eh, deseti lety neexistoval, byl eh, vytvořen v roce 2004, začal fungovat v roce 2005 a přinesl jasné změny. Je to jasně vidět například na Kanárských ostrovech. To mohu říci z vlastní zkušenosti je zde určitá nespokojenost a kvůli tomu, že neustále e, na lodích připlouvají noví a noví nelegální migranti. Ale je jasné, že proběhl výrazný pokrok. Máme pět let na to, abychom vše přizpůsobili Lisabonské smlouvě, abychom změnili fungování Eurojustu a Europolu. Je nutné, abychom tlačili na komisi v tom, aby učinila odpovědející kroky včas a aby splnila cíle, které jsou stanoveny v Lisabonské smlouvě. Čas běží a my bychom se měli snažit udělat to nejlepší s těmi nástroji, které máme k dispozici. Zdůrazňovat solidaritu, proporcionalitu. je nepřijatelné, aby solidarita byla tak omezená, pokud jde o pomoc některým členským státům, které se dostaly do eh, špatné situace, do nouzové situace. Řecko je takovým příkladem, nebo bylo takovým příkladem v minulosti při mnoha příležitostech. Je nutné, aby také rada ukázala solidaritu, protože solidarita je jedním ze základních principů a prostoru e, spravedlnosti, svobody a práva. Je také jedním ze základních principů společné ochrany vnějších hranic. To je také základní pilíř. Je to něco, co je zapsáno rovněž ve smlouvách. Konkrétně v Lisabonské smlouvě. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost Členské státy ji schválili, Hlavy států a předsedové vlád souhlasili eh, s Lisabonskou smlouvou a tak se domnívám, že by nyní se měli skutečně snažit i také naplňovat. Ještě poslední poznámka týkající se toho, co zde zaznělo, pokud jde o zlepšování agentur, fungování agentur. Zaznělo zde mnoho návrhů, které jsou praktické, které jsou smysluplné, některé zahněly dnes dopoledne, pokud jde o agentury, a pokud jde o to, jak mohou agentury zlepšit svoji práci. Ale musíme počítat s jednou věcí jsme zástupci Evropského parlamentu a národních parlamentů a všichni jsme zahrnuti do trvalého dohledu, do kontroly. Transparentnost, zodpovědnost a také legitimita jednání agentur vůči evropským občanům. Dohled nad tím vším, to je úkol, který my musíme plnit dlouhodobě. A také prostřednictvím schůzí tohoto typu. A úplně poslední věc, politický závěr. Politický závěr je, že pokud nebudeme mít úspěch v tomto úkolu, existuje riziko, že bude posílen populismus, xenofobie a strach, že politika strachu vůči neznámému vůči těm, kdo klepají na dveře, vůči návštěvníkům, vůči cizincům, vůči eh, těm, kteří jsou jiní. Eh, že tato politika bude sílit, ale v globálním světě něco takového nemůže být možností, které, kterou budeme podporovat. A svět, ve kterém žijeme, je globální a na tom nic nezměníme. Musíme to mít na paměti, musíme s tím počítat a pokud nechceme, aby Evropský parlament byl zahlcen xenofobií a populismem a pokud nechceme, aby národní politika byla poznamenána projevy populismu a rasismu, jak tomu bylo v některých volbách na národní úrovni v poslední době a potom musíme eh, společně jednat. Takže děkuji všem za spolupráci a za to, že byli ochotni podělit se o své názory, o to, jaká je situace v národních parlamentech. A předávám ještě na závěr slovo kolegyni z Belgického senátu, paní Srihan. Euh, já si myslím, že to, co bylo řečeno, je velice významné a eh, je zásadní pokračovat. Určitě budeme mít příležitost se opět setkat. Jenom bych chtěla říci, že to není e, e, tak, že mm, tady to končí a začne to jinde. Ne, takže já bych ráda, abyste to skutečně tak vzali, že toto se stane vaší prioritou, prioritou vaší agendy u vás a tady jsme slyšeli jasné eh, deklarace, jasné důvody a eh, všichni nás poměřují podle činu, podle mm, toho, jak eh, to, co, podle toho, co děláme, mm, podle našeho konání, takže prosím i, mm, i na vás apeluji, abyste to tak vzali a vrátili se sem příště s dobrými návrhy. Děkuji, děkuji za spolupráci.